Drazí kolegové, prosím vás, usaďte se. Zahajuji tímto zasedání našeho výboru pro rozpočet a chci se dotázat, zda naše, eh, náš pořad jednání je pro vás přijatelný, tímto je považován pořad jednání za schválený a já vás vřele vítám. Vítám všechny poslance a poslankyně výboru. Vítám také naše eh, hosty. Vzhledem k tomu, že dnes <clears throat> budeme mít eh, druhou eh, skupinu, která má připravit Eh, střednědobou eh, revizi víceletého právního rámce, tak v našem středu vítám kolegy také z dalších výborů, kteří se účastní eh, našeho zasedání. Zástupce Evropské komise, zástupce DG Buč, RTD a um, také předsedy Evropské rady pro výzkum pana Žána Piera Burgignona. Děkuji, že jste nás poctili svou přítomností a jsem k tomu, že toto je naše první zasedání tohoto roku, tak vám chci popřát vše nejlepší do celého roku. Cash, eh, vaše eh, odhodlání a úsilí se eh, tímto novým rokem obnoví a kež eh, to, co děláte, je potom zdrojem velkého uspokojení. A pokud jsou nějaké rozdíly mezi, tedy v případě, že jsou nějaké rozdíly mezi tím, co chcete a prostředky, které máme k dispozici, tak eh, jste schopni toto překonat. Bylo nám připomenuto, že rok 2015 byl v řadě, v řadě ohledů strašný Měli bychom si tudíž přát, aby eh, rok 2016 nebyl horší. A já si myslím, že díky vám všem a každému z vás bude tento rok naopak lepší. Máme tu sekretariát výboru a dalších výborů, eh, politické poradce a také tlumočníky. Těm všem eh, přeji hodně zdaru bez, konec konců bez tlumočníků by rozhodlo, že naše diskuze eh, přijdou o některé niance a podrobnosti, takže přeji vám hodně štěstí do nového roku vám všem. A nyní mi dovolte, abych se s vámi podělil několik informací. Víte, že koordinátoři se sešli a eh, při této příležitosti se rozhodli vypracovat stanovisko ohledně přidané hodnoty a boje spod podvody v oblasti DPH. Spravodajové jsou stálými spravodaji pro stálé zdroje. Kolega Depre a kolega Levandovský. Také to bylo rozhodnutí o přípravě stanoviska ke zprávě TRAN, pravidla v oblasti civilního let, let, letectví a, a jimi se stanovuje agentura pro bezpečnost letectví. Za to zodpovídá kolega Jens Geer. A je tu eh, spolek na uh, základě pravidla 54 eh, po, program po, strukturální podpory na období 2017 až 2020 a stálým zpravodajem pro Evropskou investiční banku a finanční nástroje. Bude Eder Gariazabal, která bude zodpovídat za finanční nástroje, bude pracovat v těsné spolupráci se skupinou GOE, která navrhla slyšení a stáleho zpravodaje k víceletému rámci. Rozhodli jsme pozvat také předsedu delegace Evropské unie Turecko, aby se účastnili mise pro rozpočet v Turecku, která bude 8. až 11. února v Turecku. A mise v Berlánu, Berlíně a Paříži 29. 30. března se, se sedmi členů a předsedy. Máme tu do, dopis uh, Georgievě o um, výkonnostním rozpočtování skupina expertů a máme tu také kalendář pro různá další zasedání. Je tu dopis eh, předsedovi konference předsedů, když se týká práce eh, rozpočtového výboru na rok 2016. Bylo eh, rozhodnut, aby se rozhodlo, rozhodlo, jak reagovat v případě žádostí o spolupráci od výboru regionu. A dále mimořádný výbor disciplinárního výboru a um, také um, zdravotnického výboru. Dále um, Fond pro strategické investice a zástupci několika výborů se dohodli na rychlém navázání na spolupráci s Evropskou investiční bankou, abychom měli potřebné informace pro eh, nařízení EFSI. Bude se jednat za 17. Eh, února za přítomnosti všech zpravodajů. Bude rozesláno pozvání, bylo také rozhodnuto připravit výroční zprávu o, aktuál, o eh, implementaci EFSI. Za to budou zodpovídat Jose Manuel Fernández a další. A bude tu série slyšení s evropskými bankami, regionálními orgány a to tak, aby parlament mohl plně se těšit výkonu svých práv. Byla tu také diskuze mezi výbory Regi, Econ eh, a pro rozpočet ohledně zprávy o strukturálních ehm, podpůrných programech, tedy programech pro struk- na podporu strukturální reformy a hlavním zbavěným výborem je výbor REGI na základě ehm, článku 55 neřízení naši kolegové z výboru Ekon měli za to, že by se měl stát opět hlavním výborem Ekon a naopak Regi by se mohl připojit na základě článku 55. S ohledem na vývoj situace a přání koordinátorů jsem okamžitě řekl, že pokud Ekon chce hovořit o 55, eh, pětce, tak pak i Regi má stejně eh, dobrý motiv k tomu, aby se eh, účastnil. Zatím to nebylo rozhodnuto, protože jsou tu velice rozporuplné eh, názory. Čekáme na verdikt předsedy, konference předsedů. A asi jste obdrželi zápis 3. prosince a 10. prosince. Máte k tomu nějaké poznámky? Nevidím, že by tomu tak bylo. Nevidím žádosti o změnu či námitky. Takže v, tomto, eh, v této podobě jsou považovány tyto zápisy za schváleny. A nyní můžeme věnovat naši pozornost, naší přípravné práci, otázce revize právního rámce. Vítám tu Izabel Toma a Jana Olbrichta, naše dva spoluspravodaje. Jsou tu také zástupci dalších výborů našeho parlamentu, kteří o tom mají eminentní zájem řešíme Horizon 2020 a e, Connecting Europe Facility. Je tu tedy, připomínám, že debata o střednědobém hodnocení víceletého rámce byla zahájena na začátku prosince zde na rozpočtovém výboru a to na základě pracovního dokumentu. A v tomto pracovním dokumentu se říká, že v rámci přípravné práce výbor pro rozpočet chce přeskoumat fungování nových nástrojů, s nimiž počítá eh, nařízení o víceletém právním rámci a prioritní politiky, jimž chceme splnit cíl Evropy 2020. Za tímto účelem vznikly pracovní skupiny. Chceme od Evropské komise získat informace o implementaci nástrojů a programů a na základě tohoto dojde eh, k hodnocení jejich účinnosti. První pracovní skupina se zaměří na použití nástrojů flexibility a, a v otázce pladeb se tato skupina se jde 10. prosince. Dnes se koná druhé zasedání druhé skupiny, kdy komise má předložit eh, implementaci eh, programu Horizontu 2020 a propojovacího mechanismu, čili CF. Eh, další část bude věnována, tedy 18. prosince se bude zaměřovat na otázku migrace a externí činnost Evropské unie. A přípravná fáze skončí veřejným slyšením um, víceletého rámce, který se bude konat v rámci zasedání výboru pro rozpočet 16. až 17. března. A nyní dám slovo paní Toma, naší zpravodajce. Děkuji vám. Ano, s panem Olbrichtem, když jsme vypracovávali ten pracovní dokument a zabývali jsme se tím, co chceme analyzovat jako prioritu při eh, stávajícím zavádění víceletého právního rámce, tak eh, jsme se shodli na tom, že je potřeba nejprve analyzovat, jak jsme na tom s programy Horizontu 2020 a CEF, eh, mechanismu na propojení Evropy, a konstatovali jsme, že je zřejmé, že tyto dva programy jsou skutečně symptomatické naše, eh, z hlediska našeho, naše, naší rozpočtové dysfunkce. Eh, tyto programy totiž ukazují určitou propast mezi vyhlášenými prioritami v průběhu debat a Eh, hlasování eh, o víceletém rámci 2014 2020 a následně tlaků, jimiž jsou vystaveny od samého začátku. Není to jenom tlak, došlo dokonce ke krácení v našich rozpočtech. Druhý bod. I když se všichni shodneme na tom, že tyto dva programy představují významný investiční rozpočet a víme dobře, že trpíme deficitem investic v Evropské unii. A přitom tyto dva programy, které, které jsou příkladem excelence našich investic, bohužel byly eh, podrobeny eh, k rozpočtovým škrtům. Přidaná hodnota, která je jedním z hlavních kritérií naší rozpočtové arbitráže. Tato evropská přidaná hodnota těchto projektů, které jsou projekty integrované, projekty výzkumu s e, i dopravními a dalšími infrastrukturními projekty, které mohou zlepšit propojení mezi členskými státy, tak tato přidaná hodnota je neoddiskutovatelná. A přesto od nedávné doby, od začátku tohoto mandátu, jsme svědky toho, kdy těžko získáváme prostředky na vytvoření fondu EFSI. A aby to řekla zcela jasně, vím, že když se jednalo o rozpočtu na rok 2016, tak jsme byli svědkem zkreslené interpretace naší pozice. Parlament nechtěl žádným způsobem spochybňovat EFSI a e, důležitost toho, aby se evropský rozpočet účastnil na, těchto, na tomto investičním fondu. My jsme pouze spochybňovali to, že rozpočet pro Horizon 2020 a e, mechanismus na propojení Evropy Ehm, tedy jsme nechtěli, aby z něj byly brány prostředky tímto způsobem a navrhovali jsme alternativy. A ehm, nakonec také nám bylo dáno za pravdu. Částečně. Aby se zabránilo tomu, že by eh, škrty v těchto oblastech byly příliš výrazné. A konečně průběhu našeho posledního zasedání skupiny pro revizi víceletého rámce jsme již vyslechli eh, od komise dosti alarmující čísla. Uvidíme, jak jsme na tom dnes, tedy pokud jde o počet výzkumných projektů, které jsou kvalitní, eh, které byly Eh, bohužel revidovány či omezeny z důsledku chybějících zdrojů. A eh, konečně, když se hovoří o víceletém právním rámci v průběhu diskuzí a hlasování v posledním mandátu, když jsme se hlasovalo o víceletém eh, právním rámci 2014 až 20, parlament byl šokován, že bylo nutno připravit toto hlasování a hlasovat pro parlament, který měl být zvolen až eh, dodatečně a který tudíž byl do určité míry zbaven své eh, kapacity tento rozpočet ovlivnit. A my budeme teď čelit témuž problému, protože eh, v oblasti v období 2017 až 18 zase budeme připravovat pak Eh, právní rámec na období 2020 a dál. A i v tomto případě to bude předmětem debaty, na což jsme také eh, poukázali, na což bude poukázáno eh, v zprávě z vlastní iniciativy. Děkuji. Paní Toma tedy zahájila diskuzi, pan Olbrich z toho potom vyvodí za méně než dvě hodiny závěry a mm, budeme strukturovat naši výměnu názoru následujícím způsobem. Nejprve se vyjadříme k tomu, co bylo dosaženo v, obl- v těchto oblastech Horizon 2020 a CF, co nás čeká v druhé části víceletého finančního rámce, eh, kdy opět bude část zasvěcená Horizontu 2020 a pak CF. A konečně poslední část bude věnována tomu, jak se finanční, eh, eh, jak to vypadá s víceletým finančním rámcem. Začneme horizontem 2020 a já dám nejprve slovo komisi panu Žakovi Mete. Děkuji. Já vám chci poděkovat, pane předsedo, za vaše přání. A e, jménem kolegů vám chci rovněž eh, popřát hodně štěstí v novém roce. Cash je to rok pozitivní. To je, myslím, to slovo, které je potřeba použít. Eh, Já vás tedy nyní provedu eh, tématem Horizontu 2020 poměrně rychle. Mám v podstatě čtyři body. Informace o tom, jaká je situace po třech letech. Potom se rychle podíváme na tom, co se stalo v předchozím programu, protože, jak si jistě umíte představit, je tady jistá kontinuita. Poté se velice rychle podíváme také na konkrétní výsledky, abych vám ukázal a dokázal pozitivní efekty a potom skončím spojitostí mezi EFSI a Horizontem 2020. Takže tady eh, vidíte eh, na obrazovce údaje. Eh, pozitivní zprávou je, že po určitém turbulentním začátku, zejména vlivem rozpočtových obtíží, ale tady rozpočtový výbor nám velice pomohl, jsme vlastně tak nějak dosáhly cestovní hladiny, kdy máme zhruba 11, milionů, 11 miliard euro v oblasti výzkumu a inovace. To, to jsou nejčerstvější údaje z naší databáze. Vidíte tady počet návrhů, po, po, počet výzev, potom úctyhodný počet způsobilých návrhů, těch je přes 70 tisíc, přes 8 500 projektů bylo schváleno a vypsáno. A potom se dostáváme tedy k prvnímu nejdůležitějšímu bodu, a to je průměrná úspěšnost, která je 12,1 1,1%, což podle všech měřítek je nízké číslo. Abych to eh, srovnal s předchozím rámcovým programem, tak tam bylo to číslo nesrovnatelně vyšší. Absorpční kapacita eh, je také důležitá. Eh, co vlastně toto číslo vypovídá? Říká to, že ze všech projektů, které byly úspěšné co do hodnocení, které byly shledány kvalitními a byly by financovány, které by měly, kdy, kdybychom měli rozpočet, tak z těchto můžeme financovat pouze každý čtvrtý zhruba. V tomto ohledu tedy existuje určité napětí. U těch ostatních implementujeme rozpočet ze 100% a všechno jde velice dobře. Potom se podívejme na předchozí rámcový program, který také trval 7 let. Ten byl tedy skromnější co do objemu, 55 miliard. Vidíte tady několik klíčových údajů na grafu. Zajímavé je, že u rámcového programu 7 šlo vlastně o plnohodnotný program, zatímco Horizont 2020 eh, tam má pouze dva roky. Je tady odkaz například na počet publikací, a z vědeckého hlediska je tento program velice úspěšný a navýšil kvalitu vědy v Evropě. Vidíte tady údaje o projektech financovaných z FP7, které opravdu mají lepší eh, hodnocení, než je průměr v mezinárodních eh, žurnálech a recenzích. Eh, vidíte tady také širokou škálu účastníků. Velká část jde univerzitám a také výzkumníkům z průmyslového sektoru. Vidíte tady také počet organizací, které se účastní. Těch je téměř tři tisíce, takže rozhodně to není nějaký uzavřený klub. Naopak máme eh, mnoho nových uchazečů. Vidíte tady také, jak jsou prostředky distribuovány. Většina, 86%, samozřejmě míří do Evropské unie jako takové, ale pak máme také přidružené země, které finančně přispívaly do, do rámcového programu. Takže účastnili se, ale také platili. Pak tu máme účastníky ze zbytku světa. Tady máme další informace, zejména pokud jde o výsledky. Vždycky existuje určitá časová prodleva u výzkumných projektů. Projekty běží, skončí a teprve po několika letech se objeví vzorce, výrobky dorazí na trh a tak dále. Už teď jsme ale mohli zjistit počet patentů, a žádostí pro komerční aplikaci a tak si myslím, že vývoj vypadá pozitivně. Vidíte tady také úspěch některých našich programů. Tady zdůrazňujeme zejména velice populární program Marie sklodovská Kiry, který se zabývá mobilitou výzkumníků a přitahuje lidi z celého světa. Potom také uslyšíte samozřejmě o ERC, což je jeden z nejzářnějších úspěchů sedmiletého nebo sedmého programu. Pohovoříme o něm později. Na dalším slajdu se podíváme eh, konkrétněji na eh, dopady eh, rámcového programu 7, protože máme tady nezávislou skupinu expertů na vysoké úrovni, která zjistila několik významných čísel z makroekonomického hlediska. Investice do FP7 vygenerovaly podle jejich analýzy asi 22 miliard ročně po dobu 25 let. To je 500 miliard euro. Pokud jde o pracovní místa, tak to je trochu těžší kvantifikovat nicméně jsme si poměrně jistí 160 tisíci pracovními místy v oblasti výzkumu, které přímo závisí na práci z tohoto programu a to jsou místa delší než 10 let. A potom jsme si poměrně jistí ohledně nepřímých pracovních míst delších než 25 let. To jsou poměrně významná čísla. A odhadujeme, že zhruba Jedno euro investované do FP7 vygenerovalo zhruba 11 euro ekonomického přínosu, což je velice dobrá návratnost investice. Teď e, za třetí konkrétní příklady výsledků. Vzal jsem několik velice různorodých příkladů, abych ilustroval různorodost témat. Jedno z nich znáte všichni, týká se e, krizi s ebolou. Prostřednictvím rámcového programu jsme byli schopni velice rychle zareagovat na krizovou situaci. Ebola si vyžádala více než 11 tisíc úmrtí a v tomto nouzovém stavu se nám podařilo dát dohromady týmy, zdroje, zahájit urychlené projekty a dospět k důležitým vědeckým závěrům týkajícím se tohoto viru a toho, jak proti němu bojovat ten projekt není e, jenom jeden, také existuje e, společná technologická iniciativa AMI, která přispívá zhruba 200 e, miliony euro. Určitě jste také slyšeli už o viru Zika, který vyvolal akutní krizi nyní v Brazílii a dnes ráno jsem si přečetl, že první případ už máme i v Evropě. A Přenašečem jsou jako obvykle komáři a je důležité, abychom byli vybaveni nástroji na boj proti této výzvě. Další úspěch je jiného typu, je spíše průmyslovější. Je to je to úspěch z oblasti letectví, které bývá často považováno za znečišťovatele, ale tady máme nový přístup, velice zajímavý, protože kombinuje vodu, CO2 a sluneční světlo a z toho se vyrábí kerozin. Takže by se díky tomuto vynálezu značně snížila uhlíková stopa letectví. Potrvá ještě 10 až 15 let, než se to dostane na trh, nicméně věda už existuje, technologie už existuje, takže víme, že to dokážeme. Třetí příklad eh, se týká ERC. Už jsem diskutoval o tom s Žanem Pierrem. Paní Ellen Ray je velice talentovaná osoba, eh, mladá držitelka grantu, která pracovala ve Spojených státech na elitních univerzitách je specialistkou na měnové záležitosti. Minulý týden byla v Davosu a pokud vím, tak udělala na ekonomy značný dojem takže si myslím, že bychom si ji měli hlídat. Je to představitelka nové mladé generace talentovaných ekonomů. Je tedy držitelkou grantu, to, to jsou granty pro eh, vynikající jednotlivce a krásou toho grantu je, že ona se vrací ze Spojených států do Evropy což je jedna z dalších přidaných hodnot eh, co do lidského potenciálu a lidských zdrojů. A nyní skončím bodem eh, vazby mezi EFSI a Horizontem 2020. Paní zpravodajka Izabel Toma už se o tom zmínila. Tady jsou zprávy poměrně uspokojivé. Zdá se, že existuje dobrá synergie mezi těmito dvěma nástroji. Jsou tu dvě okna, abych tak řekl, v EFSI. První se týká infrastruktury a inovací a tady na slajdu si můžete přečíst, že v celé řadě výzkumných a inovačních projektů už došlo k financování. Těch je pět v různých oblastech, jako je biologie a další. A pak jsou tu další projekty a operace, které nesou silnou výzkumnou a inovační složku. To jsou projekty, které se chystají. Pak je tu ještě možnost spolufinancování, která je eh, obzvláště zajímavá. Podařilo se nám tedy zmobilizovat poměrně značné eh, dodatečné investice až 25 eh, miliard euro do posud. Na dalším slajdu vidíte to další okno, které se zaměřuje na malé a střední podniky. Tady, jak víte, máme dvě různé cesty. Jedna z nich se týká eh, půjček, druhá se týká kapitálu. Eh, my mám na mysli zejména eh, rizikový kapitál. Evropská investiční banka rozšířila svůj eh, mandát také na EIF, což je další, další 2,5 miliardy, takže můžeme eh, podporovat více eh, kapitálové fondy a to z toho mají přímý prospěch inovativní malé a střední podniky a midcapy. Potom na té straně půjček a dluhů, to je nástroj, který se jmenuje Horizon 2020 Innofin SME Guarantee a díky FC jsme mohli předfinancovat, provést frontloading prostředků z horizontu 2020, protože nám docházel rozpočet, jednoduše a prostě řečeno, a díky tomuto frontloadingu jsme získali eh, dalších eh, asi 7 eh, miliard euro na to, abychom pokryli poptávku což je samozřejmě velice dobrá zpráva pro inovativní malé a střední podniky a midcapy. Jsme tak trošku oběťmi vlastního úspěchu, protože máme rozpočet 1 eh, miliardu euro na, nástroj, na grantový nástroj pro malé a střední podniky ale očekáváme, že ho vyčerpáme v roce 2017 a ne v roce 2020. Navzdory projektu FC. A teď několik slov k závěrem. První závěr zní, že naše rámcové programy mají velice pozitivní dopad. Viděli jste e, působivá čísla, pokud jde o návratnost investic. Máme velmi vysokou absorpční kapacity. E, vyčerpáváme náš rozpočet na 100%. Mohli bychom financovat mnohem více vynikajících projektů, e, než kolik v současnosti můžeme. A všímáme si dobré synergie mezi nástroji Horizon 2020 a FSIP které působí ruku v ruce. Takže celkový dojem je pozitivní, ale samozřejmě chtěl bych vás upozornit zejména na, eh, druhou, na druhý bod tohoto slajdu. Děkuji vám. Já vám děkuji, pane Mete, za toto vyjasnění. Bylo to velice zajímavé a povzbudivé. A uklidňuje to trošku ty některé obavy, Eh, ohledně některých škrtů z horizontu 2020 ehm, ve prospěch záručního fondu EFSI. A nyní dostane slovo předsedu ER, předseda ERC Jean-Pierre Bourguignon. Drahý pane předsedo, eh, dámy a pánové, poslanci a poslankyně, já děkuji výboru za možnost se vyjádřit na začátku velmi významného procesu pro Evropu. Evropa funguje v, v procesu, kde existují napětí mnoha různých podob. A eh, abychom je řešili, musí využít instituce všech prostředků, které má k dispozici, což dává zvláštní význam střednědobému mé revizi evropského rozpočtu. Vím, že parlament je rozhodnut využít všech aspektů, které tato příležitost nabízí abychom hledali nové cesty pro 21. století. Čeká na čtvrtá průmyslová revoluce, to je jedno z témat um, z ekonomického forma, fora v Davosu, eh, kdy um, věda obrovským způsobem přispívá k ekonomickému rozvoji. Jsou tu radikálně nové technologie a jedna z významných zodpovědností, kterých se musí zhostit každá generace při přípravě budoucí, je dát jí prostředky, které jí umožní tu předchozí překonat. A tohle si od nás mnohé žádá. Tato zodpovědnost je samotným jádrem mise ERC Evropského, Evropské eh, komise pro výzkum Výzkumníci a výzkumnice, které jsou námi financovány, přispívají k nejvyšší eh, úrovni výzkumu, tak aby Evropa se stala privilegovaným místem eh, tvorby nových, eh, nového poznání. Tito vědci přispívají k tomu, že řeší tyto výzvy vzhledem k tomu, že Eh, průlomové objevy se pak eh, často stávají radikálními inovacemi, které mají eh, celou řadu příkladů implementace. Je potřeba mít dostatečné investice po dobu pěti let pro vybrané vědce na základě jejich ambiciozních myšlenek, a to ve všech oblastech lidské činnosti, od fyziky, inženýrství nebo i sociálních věd. To znamená, nejsou tu předem stanovené tematické priority a další interference. Je tu velice výrazná úroveň konkurence, protože pouze 10% dostává podporu a to je zárukou excelence. Takže bude tu poté, um, poté následuje um, tedy eh, smlouva na 8 let. Eh, na základě předchozích projektů Eh, náš, eh, naše vědecká rada vybrala dvě třetiny eh, podpory pro mladé výzkumníky mezi 30 a 40 lety. Někteří jsou dokonce ještě mladší. To je, to zase ti představují 4 tisíce ehm, výzkumníků a výzkumnic, dále 40 tisíc doktorantů, kteří pracují v týmech ERC, 25% jsou ze zemí mimo Evropu. Jakožto předseda vám mohu říci, si, že členové RC kladou důraz na to, aby se optimálním způsobem využil rozpočet, za který zodpovídají. A proto například bude probíhat ex post nezávislá, eh, nezávislé vyhodnocování ukončených eh, smluv, abychom věděli, zda ambiciozní eh, cíle byly dosaženy. Um, ehm, ja, vzhledem k tomu, že věci mají těsný vztah ke svému společenství, tak sledujeme také, jak se může věda rozvíjet, tak aby tam existovala naprostá svoboda iniciativy. Věříme v jednoduché procesy, eh, které maximálním způsobem eh, využijí a eh, dají do popředí kvalitní, do popředí kvalitní vědu. Ehm, Mám 350 vědců na nejvyšší úrovni ve eh, výborech, řečník se zastavil, Takže víme, v jakých eh, podmínkách se věda může rozvíjet. A pochopitelně, že podmínky musí být flexibilní, eh, aby to bylo eh, sladěno se všemi podmínkami, abychom mohli řešit a čelit potenciálním změnám strategie flexibilním způsobem. Velmi profesionální fungování eh, agentury má rozhodující roli v tom, jak se nám daří přesvědčit nejlepší vědce v tom, eh, aby se účastnili vyhodnocování, když to pro ně znamená určitou zátěž. Eh, dále také je tu maximální 93% úroveň spokojenosti, jak ukazuje nedávný průzkum spokojenosti, který jsme nezávislým způsobem zorganizovali. Takže tohle je um, velmi dobrý uh, výsledek, který byl možný jedině díky všem zaměstnancům. 9 uh, miliard eur, které byly, bylo distribuováno 6 tisíc um, laureátům ERC. Um, úroveň chybovosti maximálně 1,35 a ERC eh, e vždy využívá 100% svého rozpočtu v každém roce. To všechno svědčí o účinném zprávě eh, veřejných prostředků. Kromě eh, té značky excelence, to je tedy jeden z mm, úctyhodných výsledků naší práce, Ehm, naši laureáti získali také několik Nobelových eh, cen a dalších eh, eh, ohodnocení. Dále publikují články, které jsou mezi jedním procentem nejčastěji citovaných vědeckých článků ve vědeckých publikacích. Tyto publikace jsou také těmi, které využívají jak vlády, tak i zástupci průmyslu při aplikaci svých inovací. Eh, dále tu byla celá, eh, celá řada eh, důležitých žádostí v oblasti duševního vlastnictví, žádostí o patenty a tak dále. Eh, eh, vyhodnocení ex post, eh, které bylo zmíněno již dříve, ukazuje, že 20% smluv vedlo ke skutečnému vědeckému průlomu a 51% k podstatnému pokroku. To znamená, to je celkově 71% úspěch, který je nad hranicí průměru. Tohle se opakuje každý rok a to je důkazem, kvalitativním důkazem toho, že finance ERC mají velký dopad, eh, které výrazným způsobem eh, prohlubují význam ehm, vědeckého rozvoje. Eh, dále tu máme podprogram, který má rovněž velký úspěch, který je založen na koncepci Proof of Concept. Naším cílem je pomoci rozvoje nových sektorů v průmyslu a službách, tak aby Evropa byla schopná řešit například digitální výzvy. E, nejsme rozhodně idealisté, ale je vidět, že pokud chceme maximální průlomy, e, musíme skutečně výzkumníkům zajistit maximální prostor. Teď v dobách, kdy čelíme velkým výzvám, musíme činit dobré volby, musíme e, se spolehnout na ty nejlepší, to je také výrazem tedy společenství vědců, kteří fungují v Evropě, eh, které eh, je opět výrazem úspěchu URC. Je třeba mobilizovat všechny energie a nejschopnější lidi dávat na eh, nejlepší místa. Nesmíme být opatrní v našem přístupu. Musíme skutečně odhodlaně investovat do naší budoucnosti a to se musí projevit v roz... Někteří říkají, že Evropa je starý kontinent, ale v roce 2007, kdy RC vznikl a vzhral to v tom roli také Evropský parlament a instituce, je dokladem toho, že můžeme aktivním způsobem vytvořit nový prostor k akci. Máme eh, naprosto nekompromisní mechanismus, který je otevřený eh, světu a není v něm žádné místo pro klientelismus takže můžeme fungovat i na místní úrovni. Naproti tomu, ačkoliv jsme mladou institucí, tak už jsme se ověřili, tedy dokázali, že můžeme fungovat na úrovni srovnatelnou se spojenými státy Čínou, Japonskem nebo Koreou. Několik zemí v Evropě reformovalo teď svůj systém financování a vytvořilo systém, který přebírá systém ERC. Ehm, sedmý rámcový program eh, skončil v roce 2013 a začalo období 2014 až 20, eh, kde ovšem eh, došlo ke krácení o 100 milionů eur oproti roku 2013. Ehm, Evropská rada teď vyhlásila významné restrikce při obnovování kandidatur. Je, byla to podmínka ovšem pro to, k tomu, aby hodnocení bylo efektivní a může dojít k odmítání celé řady žádostí. A když se podíváme na pět žád, žádostí od roku 2014, tak eh, některé z nich nemohly být financovány, protože by to stálo 1,8 miliard eur. Naproti těmto omezením je o 11 až 12 eh, se snažíme eh, přesto povzbudit nejlepší um, projekty. Až do teď RC financovalo méně než 1% všech uh, výzkumníků v Evropě. Uh, ovšem je potřeba, uh, aby nebyla žádným způsobem ovlivněna kvalita uh, projektů a proto chci znovu vyzvat k tomu, aby bylo přijímáno více rizik ve vztahu k některým rizikovým projektům ty pro, zdroje, které by možno bylo, bylo možno mobilizovat, se pohybují v řádech 1,5 miliard eh, do roku 2020. Každopádně toto financování má klíčový význam pro čtvrtou eh, průmyslovou eh, revoluci. A proto je nepřijatelné toto krácení Každopádně je důležité přesvědčit, že program synergií je něco, co, v čem je potřeba pokračovat a je potřeba, aby tento program měl k dispozici až trojnásobné eh, eh, prostředky v řádech asi 400 milionů eur ročně. Zároveň chci říci, že Evropa musí být na výše očekávání svých občanů a je nutno inovovat Právě proto by vzniklo ERC, první výzkumný program, který vychází z individuálního eh, výzkumu. Jak řekl komisař Carlos Moedas, ERC je nejlepší, co Evropská komise pro vědu udělala, protože eh, je možné konstatovat její skutečný eh, dopad a úspěch za krátkou dobu se stala skutečnou referencí naší činnosti a doufám, že to bude tak pokračovat i do budoucna s vaší podporou a že žádným způsobem neomezíme eh, její rychlost. Děkuji a teď se vracím k naší eh, spolu spravodajce eh, nebo spoluspravodaji. Čeká nás diskuze, která by měla trvat zhruba 25 minut. Slyšeli jsme um, pana Meteho, ale pokud možná chce, chtějí nějaký jiní zástupci komise jako k tomu ještě něco doplnit, tak vám dám slovo. Pan Olbricht, pane, paní Toma, chcete ještě něco doplnit? Možná dvě drobné otázky, aby nebylo nějaké zmatení, abych si udělal opravdu jasno v tom, co říkala eh, komise, eh, v tedy v tom, co říkal výbor. Říkali jste, že vztah mezi FC a programem Horizontu 2020 je uspokojivý, komplementarita financování, nicméně je, zajímalo by nás, jestli ty, tento program byl nějak již dotčen krácením v FC. Nebo jestli toto spolufinancování je každopádně už pokryto Eh, těmi stávajícími ustanoveními. Druhá otázka, na kterou možná bylo částečně odpovězeno, zda FC může mít nějaké dopady. Tedy ta krácení v důsledku FC, jestli mohou mít dopady, dodatečné dopady z hlediska frontloadingu některých eh, projektů v období 2014 až 2020 zejména v tom prvním období, protože ty rozpočtové škrty by měly skončit v roku 2017. Máte, pane Albrecht, eh, taky nějaký doplňující dotaz? Já mám otázku. My se následně tedy budeme věnovat eh, revizi víceletého finančního rámce. Možná, že mi něco uteklo, ale když eh, tedy eh, srovnáme to první období a druhé období, tak k jakému pokroku tady došlo? Pokud obě období srovnáváme, jsme tentokrát lepší než za sedmého rámcového programu, nebo je to podobné? Já nechci nic sugerovat, nechci napovídat, ale chci se zeptat, je to stejné, je ta dynamika větší, menší, v jaké situaci v tuto chvíli jsme? Chcete odpovědět našim dvěma spoluspravodajům a potom eh, případně dám slovo dalším kolegům, kteří si chtějí položit dotaz. Ano, abych odpověděl paní Toma na její otázku. K tomu čistě z aritmetického hlediska je prostě nepopíratelným faktem, že více než 2,2 miliard eur eh, byly eh, odečteny z toho původního eh, horizontu 2020. Chci zdůraznit, že ty dva nástroje mají určitou synergii, což je dobře. Víte, že v horizontu 2020 již důvodu jeho konstrukce je tedy to, čemu se říká finanční nástroj, Ehm, a eh, samozřejmě, že z tohoto hlediska je tu velmi silná kompatibilita. A jak se říká anglicky, so far so good. Čili je tady méně dva, od 2,2 miliardy méně eh, financí, které nebyly atribuovány ve formě eh, grantů, ale pochopitelně, že logika této, tohoto trošku jiného rozdělení znamená, že místo grantů používáme finanční nástroje, takzvané loan equity, debt, investice do rizikového kapitálu. To je trošku jiný systém. První výsledek toho je, čím se financují tedy také čistě inovační projekty, a to, nás, to znamená, že i tak je to investice, která může být eh, velice eh, dobrá, s dobrými výsledky, ale pochopitelně se očekávat víci. Je skutečností, že eh, prioritou EFSI je výzkum a inovace a my chceme, nemůžeme než povzbudit všechny operátory, aby se přihlásili do EFSI, aby z toho využili maximum z hlediska výzkumu a inovací. Takže Tolik možná praktická diplomatická odpověď, ale je jasné, že by škodilo, kdyby ty škrty byly příliš výrazné v oblasti grantů. Protože co je v sázce? Ten eh, aspekt, jak si vytváření těch konsorcí, networkingu. FC má totiž trošku jinou logiku. Takže nesmíme eh, způsobit, aby tyto dva nástroje stály proti sobě, musí se doplňovat. Pokud jde o tu dynamiku, tak já bych rád tady připomněl, že rámcový, sedmý rámcový program už skončil, proto jsem o něm takto nehovořil. Eh, v tuto chvíli tady čelíme určitým problémům, krizím. V každém případě je to tak, že Horizon 2020 má jinou konstrukci. Ten, ta koncepce je více zaměřena na společenské výzvy, to je nová dimenze, která v sedmém rámcovém takovém programu nebyla. To znamená, že ta dynamika je jiná, ale eh, je to tedy vysoce úspěšné. Víte, jaké výzvy před námi stojí, ať už jsou to klimatické změny, konference stran 21, eh, průmyslová revoluce a tak dále. Ta, to napětí, o kterém jsem hovořil a který, které tedy souvisí se sedmým rámcovým programem, souvisí s mírou úspěšnosti, protože tady jsme zaznamenali určitou degradaci. Především jde o to, že máme tady větší rozpočet, větší obálku 70,7 eh, miliard euro místo 65 eh, nicméně došlo eh, k poklesu míry úspěšnosti a to znamená, že máme tedy více žadatelů. Ten program přitahuje více lidí, budí větší zájem. Eh, často dochází ke škrtům na národní úrovni eh, národní eh, výzkumné rozpočty jsou škrtány a, nebo omezovány a v takové situaci se vždycky lidé obrací na evropské prostředky na evropské fondy eh, v celosvětovém měřítku, ale musíme konstatovat, že eh, je ta, ta míra eh, stále nízká. V určitých programech máme tuto míru pod 0,3 Jsou to tedy programy, které se týkají technologie a skýtá to určité nebezpečí, protože v tuto chvíli to připomíná lotery. E, už tady není moc programů v oblasti výzkumu a e, vývoje a inovací. Děkuji. Merci. Alors, je vais donner Děkuji. Dám slovo kolegům, kteří se chtějí vyjádřit. Máme ale 15 minut šest žádostí o slovo. Pan Rubik? Ja, recht Ano, děkuji, pane předsedo, děkuji vám za ty prezentace. Vidíme, že tady vznikla obrovská dynamika. Já bych se rád zeptal na mezinárodní dynamiku. Jak to s těmi programy vypadá mimo Evropu? Jaká těžiště, jaké priority byste si rádi eh, stanovili do budoucna? Merci, Madame Audi. Um, Děkuji. Já jsem přivítala skutečnost, že jste hovořili o tom, že jde o budoucnost Evropy. Uh, Horizont 2020 i Evropská výzkumná rada často se obracíme spíše dozadu, e, nezaměřujeme se tolik na budoucnost našeho kontinentu a proto jsem za to ráda. V tomto kontextu a v kontextu evropských prostředků jde tedy o to, abychom poskytli stabilitu dlouhodobým průmyslovým programům a proto bych ráda věděla, e, jak se tedy díváte na revizi víceletého finančního rámce a tak dále. Jak tedy uh, máme řešit absorpci. My tu máme celou řadu úspěšných projektů, která, které splňují eh, kritéria, ale eh, Eh, ale ta absorpční schopnost tady není zaručena. Eh, já vím, že tady nežijeme v ideálním světě, ale jde o to, abychom tady určité problémy odstranili, abychom podpořili tyto oblasti v tom zbývajícím období, které do konce víceletého finančního rámce zbývá. Děkuji. Pan Maňka. Děkuji, pan předseda. Já taky... Děkuji vám, pane předsedo. Já také děkuji za zajímavou prezentaci. prosinci ve výboru pro průmysl pan komisař Katajnen prezentoval projekty EFSI. Byl nadšený, jak se daří naplňovat seznam projektů a e, zmiňoval se o jednom projektu ve Francii, kde se zvyšuje energetická účinnost budov. Jde o francouzské soukromé budovy. A když jsem se podíval na seznam těch projektů, zjistil jsem, že financování je jednak jedné. To znamená, jeden díl dávají soukromí investoři a jeden Evropský fond pro strategické investice. Já jsem tehdy řekl, že když jsem byl předsedou samozprávného kraje, nepotřeboval jsem žádný Junckerův plán na to, abych zateplil takovéto budovy. Když i on říkal, že účinnost bude 50%, účinnost toho zateplení oteplení. Nic takového jsme nepotřebovali. To znamená, že na to není potřeba rizikový kapitál. A on mi na to odpověděl, že se ptal investorů a ti mu řekli, že bez těchto peněz by ty investice nezrealizovaly. A já se ptám, jestli komise opravdu přeskoumává, zda jde o rizikový kapitál a zda se tyto investice nedají e, najít i jiným způsobem, bez použití Junckerova plánu. Děkuji. Mm. on est, on est peut-être... Ano. Takže jistě, eh, pokud jde o investice a výzkum, tak jsme narazili na tento bod eh, v rámci hodnocení, eh, narazíme v rámci hodnocení aktivit EFSI na dalším zasedání. Pan Fernandeš. Děkuji, pane předsedo. Konstatuji, že Horizon 2020 má prakticky stejný multiplikační efekt jako Junckerův plán. Jestliže tedy ten eh, multiplikační efekt je 15. Eh, ovšem jsou tu pro nás velmi důležité otázky. Musíme eh, samozřejmě hájit tedy prostředky, které jsme si přidělili, vzhledem k tomu, že jsou tu ty 2,2 miliardy tak vzhledem tomu, že tu máme ten pákový efekt, multiplikační efekt, a také protože e, je tu ta synergie, která byla zmíněna, ale musí to být komplementarita, nesmí to být substituce. A co, co, co dělá EFSI? Bo to, co EFSI působí, co, co EFSI vlastně má dělat, je to, co e, Horizon 2020 dělat nemůže. Jinak nebudeme mít adicionalitu. Princip Junkrova plánu je adicionalita, dodatečná hodnota. Pokud nám někdo říká, no jo, a přece nepotřebujete 2,2 miliardy, protože to zvládne FC FC udělá to, co by jinak udělal Horizon 2020. No ale pak eh, nelze než říci, že nerespektujete pravidla protože pravidlo eh, je eh, podle nařízení, že má platit adicionalita. Pokud, chci se zeptat, jestli souhlasíte s touto myšlenkou, že parlament v rámci rozhodnutí o revizi víceletého rámce, zvláště k té otázce adicionality, jestli tedy toto platí, při využití určitých prostředků pro garanční fond. A jaký čas považujete za vhodný a adekvátní, protože takhle, tak k tomu, abychom využili všechny ty prostředky eh, pro garanční fond. Děkuji, pane předsedající. Já mám jeden komentář a jednu otázku pro prvního přispěvatele. Nejprve ten komentář. Ten se týká toho slajdu, který se e, týkal e, případových studií, zejména té, která se zabývala Eh, epidemii eboli. Eh, na mě to poměrně zapůsobilo, eh, jak evropský rozpočet přispěl k akcím na potření krize eboli. Samozřejmě, když došlo k epidemii eboli, tak publicitu získaly pouze akce Spojených států, jejich výzkum a jejich aktivity. A přitom jsem si jistý, že mnozí z vás, kdo tady sedíte, si neuvědomujete ani, ani nevíte o tom, že Evropská unie vůbec něco e, učinila. Takže to je takové ponaučení pro nás. Musíme více zviditelňovat, musíme zvýšit publicitu výzkumných aktivit Evropské unie. Myslím si, že všichni chceme výsledky, ale kromě toho musíme také ukázat, že ty výsledky máme. Pokud jde k té pokud je o tu otázku, tak ta se týká eh, toho slajdu, který ukazuje synergie. Zase je tam mnoho příkladů toho, kdy finance z EFSI byly využity na výzkum a vývoj. Nicméně zdá se, že je tam jenom jeden příklad toho, kdy peníze z Horizontu 2020 a EFSI byly použity zároveň na jeden konkrétní projekt. A eh, já eh, jsem doufal, že v této době už budeme mít více příkladů, kdy EFSI a Horizont 2020 financovali společně. Takže má otázka zní, proč na to zatím nedošlo. Je to proto, že je zatím ještě brzy a v budoucnu těch příkladů bude více? Děkuji. Pan Denano. Ano, pane předsedo. Když poslouchám toto hodnocení, kladu si otázku, um, co si komise myslela, vzhledem k tomu tedy k tomu, k těm výsledkům, které tu jsou, tak se zdá, že by to mělo být obráceně, zvýšit výrazně do horizont 2020. Protože celá společnost pro, v celé společnosti probíhá změna a e, tato změna je vedena e, vědou, pokud bude Evropa e, chce, nechce být ponechána stranou tak musí samozřejmě klást na věru důraz. Pan Fernandeš hovořil o tom multiplikačním efektu. Já si, tím, já si nejsem jist, jestli se FC eh, podaří to, co eh, se slibuje. Je potřeba, aby komise a rada si skutečně dali věci dohromady a uvědomili si, že prioritou Evropy je výzkum. Ano, děkuji. Španělsky. Charakter eh, eh, Ano, já mám jednu obecně míněnou otázku. Konstatovali jsme, že konference v Paříži, konference COP21 byla úspěchem. Já bych se rád zeptal, jak se eh, to má s s eh, horizontem 2020, jestli budeme schopni zajistit, že eh, využijeme eh, tohoto momentu a že tady budeme mít k dispozici dostatečné prostředky v rámci horizontu 2020. V této souvislosti Myslím také na snížení emisí CO2 a rád bych věděl, jestli tedy v horizontu 2020 děláme to, eh, co máme a jestli bude možné cílu dosáhnout. A kromě toho mám podobnou otázku jako pan Fernandez. Eh, pokud jde o úspěch Horizontu 2020, vzhledem ke skutečnosti, že komise se domnívá, že díky EFSI se jí podaří dosáhnout stejného efektu, tak bych rád věděl, jak tedy komise chce přispět k tomu, aby Horizon 2020 i nadále dosahoval svých cílů, které by měly být, který, kterých by mělo být dosaženo. Jak to vypadá s čísly? nepodstupujeme tady riziko, že tady dojde k situaci podobné roku 2014, pokud je o platby. A kromě toho mám jednu koncepční, konkrétní otázku. Máme informace o rozpočtu, ale bohužel nejsou dostatečně podrobné na to, abychom věděli, do jaké míry ty programy fungují. Myslím například programy, o, e, které se týkají změn ve společnosti, jak to vypadá s výzkumnými eh, činnostmi v jednotlivých státech a jak to vypadá se eh, soukromými instituty s partnerstvím mezi veřejným soukromým sektorem. Mohli bychom k tomu dostat více informací, tak abychom věděli, jak to ve výzkumu vypadá, eh, jak je financován a podobné. Je to i s dalšími otázkami. Na tomto místě se musím opravit. Ano, ke škrtům v rozpočtu došlo, s tím jsme se museli smířit. Netýkalo se to programu Joint Technology Initiative, nicméně ke škrtům došlo, pokud jde o univerzity. A já si nejsem jist, jestli je to ten nejlepší postup, pokud chceme zajistit, aby existoval základní výzkum, protože to je věc, která je velmi důležitá. A kromě toho bych se rád zeptal, jestli tady souhlasíte s tím, že eh, tím bychom mohli základní výzkum omezit. A eh, konečně úplně poslední otázka, kterou jsem chtěl položit. Máme tu nejrůznější výhledy, eh, které hovoří o možných dopadech na malé a střední podniky. Eh, jsou to pozitivní dopady, z čehož máme velkou radost, ale zároveň jsou to věci, které nás trochu znepokojují. Jsou to programy, které mají eh, podporovat vědu ve společnosti jako takovou a já bych se rád zeptal, jak, jak tu vědu tímto způsobem podporujeme. Pan Kormel, děkuji, pane předsedo, i já bych chtěl poděkovat za velmi pregnantní prezentace. Mám nejrůznější otázky. Za prvé bych rád věděl, když už hovoříme o těch mírách úspěšnosti, o e, kvótě úspěšnosti, tak e, bych, bych rád věděl, jak ten úspěch vlastně měříme a co si pod tím představujeme, protože jsme tady viděli skvělá e, čísla. Říkali jste, že se to týkalo mnoha tisíc projektů, že jste podpořili mnoho tisíc projektů. Kolik lidí v komisi eh, pracuje na těchto tisících projektů a jak podle kterých kritérií je hodnotí. Musím vám poblahopřát, máte skvělý personál, který pochází z nejrůznějších oblastí eh, a díky tomu tedy je schopen ty projekty hodnotit. A proto bych rád věděl, jak to probíhá, jestli se skutečně měří nějaká trvalá přidaná hodnota těch projektů. Dělají se tu rozdíly eh, mezi jednotlivými projekty v tom smyslu, že někdo podporu dostane, někdo ne, protože tím vlastně vznikají nerovné konkurenční podmínky. Eh, zohledňujete to taky eh, ve svých analýzách? Děkuji. Dámy a pánové, takže máte slovo, pokud můžete odpovědět do pěti minut, tak bych neprotestoval. Pan Burginian? Bez mikrofonu? Nejdřív odpovím panu Rubikovi. Eh, jak se to tedy vyvinulo v mezinárodním měřítku? Je tu velmi pozoruhodná situace. Poměrně rychle došlo k tomu, že ty nejlepší agentury eh, pro podporu výzkumu v jednotlivých zemích podepsaly tedy dohody s REC ehm, ehm, v Americe, v Japonsku a Science Foundation v Koreji nebo v Číně. Tam to bylo čínské SNC, to znamená, že vidíme, že veškeré velké země mají velký zájem na možnosti, aby jejich vědci se dostali do našich týmů, aby tedy navštívili naše pracoviště. V tomto roce, jak doufám, dosáhneme pokroku ve vztahu eh, k Indii, Kanadě a Austrálii i Brazílii. Ve všech těchto zemích tedy rozvíjíme kontakty. Já doufám, že v tomto roce by to mělo být všechno dokončeno. Všechny velké země již budou tedy eh, s eh, RC nějak spojeny. Bien. Dobře. Chcete reagovat? Pane Mety? Ano, s radostí. abych odpověděl panu eh, Rybigovi. Eh, mezinárodní spolupráce v původních, eh, nebo v prvních letech poněkud polevila v horizontu 2020, protože jsme příliš nepodporovali takzvané země BRICS, které mají přispívat svými vlastními penězi, což vytvořilo určitou mezeru, ale myslím si, že situace se zlepšuje. Nicméně musíme toto téma hlídat. Pokud jde o otázku paní Moody, tak to byla složitá otázka, ale abych odpověděl jednoduše. V horizontu, Horizont 2020 se vyvíjí směrem k projektům zaměřeným spíše na inovaci, na projekty blízké trhu, což samozřejmě e, přitahuje účast průmyslu. E, účast průmyslu se tedy zvyšuje e, v horizontu 2020 oproti FP7, což je dobře a je to na doporučení eh, evaluačního panelu FP7. Eh, máme několik eh, pilotních projektů, které jsou také velice užitečné pro průmysl. Také se rozvíjejí partnerství veřejného a soukromého sektoru, společné technologické instituty a tak dále. K tomu se ještě vrátím později. Abych odpověděl panu Maňkovi. Já tady mám seznam projektů EFSI, které dosud byly financovány v oblasti výzkumu a inovace. A vidím tady například finský příklad, kdy EFSI financoval 75 milionů euro, zatímco celkové očekávané investice byly 1,2 miliard a a očekávaný počet vytvořených pracovních míst 8500. Takže v některých případech to vypadá, že eh, FC je opravdu velký, má opravdu velký pákový efekt. V jiných případech samozřejmě méně, nicméně zatím je ještě brzy na to činit nějaké soudy. Mám tu ještě další příklady, kde ten pákový efekt byl o, eh, byl o něco menší. To ještě ukáže čas, ale prozatím to vnímáme pozitivně. sur l'additionnalité. Chápu váš argument k adicionalitě. A e, to také je e, jaksi principem e, FC ve vztahu k CEFu, k horizontu 2020. Nem, ne, neměly by být kladeny do vzájemného protikladu. Měly by se podporovat. A jinak pokud jde o MFF, tak tam je, to je, myslím, dobré místo, kde o tom eh, by se mělo hovořit. Já budu ve své odpovědi spíš diplomatický a opatrný. Mention. Pokud jde o ebolu, zmínil jsem na slajdu jeden projekt, zmínil jsem spoječ, společnou technologickou iniciativu IMI, eh, do které bylo přispěno 250 eh, milionů na školení v, eh, o ebole a na očkovací látky. Pravda je taková, že jsme dobří investoři, ale špatní komunikátoři. A pokud jsou američané v něčem lepší než my rozhodně, tak je to komunikace. Tady opravdu bychom se měli polepšit, pokud jde o komunikaci o našich úspěších. Naprosto uznávám, co jste říkal. Pokud jde o FC a spojitost s Horizontem 2020, tak zatím jsme opravdu teprve v počátcích, takže je poněkud předčasné e, vyjadřovat se tak či onak. Zatím vidíme pozitivní začátek a očekáváme více. Pantenano. Eh, zdá se říci, že jsou různé způsoby, jak lze podpořit výzkum a rozvoj. Jak jsem řekl, Horizon 2020 vyplývá z modelu grantů, dotací de facto a eh, jsou také finanční nástroje a EFSI je spíš založen na těchto eh, finančních nástrojích, ale jsou i jiné mechanismy. Některé státy mají třeba takzvané daňové kredity pro výzkum a rozvoj což významně přispívá k podpoře výzkumu a rozvoje. Je důležité najít ten správný mix nástrojů k tomu, abychom dosáhli maximálního efektu. Pan Maragaj. Pane Maragale, vy jste měl celou řadu dotazů. Nejprve jste se ptal na eh, COP21. To je opravdu společenská výzva v nejčistším slova smyslu. My máme v Horizontu 2020 eh, nutnou flexibilitu, protože jsme zrevidovali náš pracovní program, který je základem pro zveřejňování výzev pro podávání návrhy jednou za rok nebo jednou za dva roky. Eh, takže vám pouze mohu říci, že v příštích verzích pracovního programu eh, budou obsaženy určité linie aktivit, které právě budou podporovat například obnovitelné zdroje energie. Abych odpověděl na tu otázku o COP21. Pokud je o energetické cíle, které jsme si vytyčili, tak tyto cíle plníme to je, tady je situace uspokojivá a pokud jde o rozpočtovou stránku Horizontu 2020, jak už jsem říkal v úvodu, eh, na úvod byla situace poněkud turbulentní, pokud jde o platby, museli jsme přistoupit k restriktivním opatřením, ale teď už jsme zpátky v normálu. Eh, už jsme vlastně eh, jaksi nabrali cestovní rychlost. Eh, rozpočet, který navrhujeme tomuto parlamentu, nebo který jsme navrhovali, byl schválen eh, beze změn, což jsme samozřejmě přivítali a děkuji vám za vaši podporu v tomto ohledu. Eh, potom jste položil otázku, kterou si pamatuji z doby, kdy, jsme, kdy se vyjednávalo o horizontu 2020, o té vyváženosti účasti průmyslu a o partnerství veřejného a soukromého sektoru, což není čistý kolaborativní výzkum. Je to kolaborativní výzkum, ale zaměřuje se na konkrétní průmyslové, průmyslový projekt, ať už je to e, bionika nebo léčiva nebo něco jiného. Máme pevnou důvěru v efektivitu a účinnost, pokud jde o chybovost Myslím si, že jste, nikomu by nemělo být bráněno v účasti. My velice ostražitě hlídáme situaci a ponecháváme ji otevřenou. Chceme, aby výzvy pro podávání návrhů byly otevřené a žádným způsobem omezené. Závisí ale na jednotlivých doménách. Například v oblasti IT to je doména, která má hodně partnerství veřejného a soukromého sektoru, protože to je průmyslový sektor, do kterého se hodně investuje. Poměrně správně jste zmínil e, rovnováhu mezi účastí akademické sféry a průmyslu. K tomu bych chtěl říci, že my chceme průmysl, protože průmysl to je to jsou ti, kdo vytvářejí pracovní místa a přinášejí nové nápady na trh. Zároveň ale eh, potřebujeme primární výzkum. Rozhodně ano, protože tam právě vznikají ty kreativní průlomové myšlenky. Proto je tak důležitá ERC a byl zvýšený rozpočet eh, v horizontu 2020, zejména díky Evropskému parlamentu. Pokud jde o malé a střední podniky, tak tady jsme na dobré cestě, respektujeme naše závazky a máme takzvané nástroje pro malé a střední podniky, SME Instruments, máme také e, rychlé inovace, takže myslím si, že tady jsou výsledky dobré, o tom vás mohu ujistit. Pane Kelmele, úspěšnost je poměr mezi počtem žadatelů a počtem návrhů, které prošly procesem hodnocení. My neprovádíme to hodnocení sami, svěřujeme to nezávislým expertům, kteří většinou přijdou do Bruselu, jsou jich tisíce v různých panelech, takže máme názory nezávislých poradců, máme určitá kritéria, e, zejména dopad projektu. E, na základě toho hodnotíme kvalitu návrhu Oni vědí, jaký rozpočet je k dispozici a potom eh, se řadí eh, ty návrhy podle jejich kvality. A my podle našich rozpočtových možností eh, nakreslíme čáru pod těmi projekty, které můžeme financovat. To jsem říkal, když jsem ukazoval ty slajdy na začátku. Poměrně velký počet návrhů nad tou čárou tedy nad tou čárou úspěšnosti. Úspěšností se tedy rozumí tedy splnění kritérií. Ale protože máme málo prostředků v rozpočtu, nemůžeme financovat všechny ty úspěšné. Financujeme zhruba jednu třetinu těch, které bychom teoreticky financovat mohli. Děkuji. Děkuji. A tím končí část zasvěcená Horizontu 2020 a dostáváme se ke Connecting Europe Facility a slovo má Olivia Onidy, Eh, na pár minut, možná 10 minut, eh, ne 4 hodiny. Kdyby to bylo možné, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za možnost poskytnout vám přehled toho, jaká je situace, pokud je o nástroj pro propojení Evropy, nástroj CEF. Je to trochu něco jiného než Horizon 2020. Je tu jistá spojitost, protože uh, Náš nástroj CEF se snaží být inovativní a vytvářet jakési propojení mezi výzkumem a třemi sektory, které, kterých se tedy týká. To znamená doprava, energetika a informační a komunikační technologie. Pokud se podíváme na celkovou situaci našeho programu k dnešnímu dni po dvou letech provádění, tak zjistíme, že ta situace je podobná jako v horizontu 2020. Míra úspěšnosti je velmi vysoká, celková alokace finančních prostředků je už podstatná ve všech třech sektorech. Samozřejmě, že tu jsou určité rozdíly mezi nimi. Eh, pokud jde o telekomunikace a energetiku, tak tady máme zhruba 20 jednu pětinu eh, dostupných finančních prostředků, které jsou již vyhrazeny na projekty. 90 eh, je to naopak v oblasti dopravy. Jinými slovy, to znamená, že v oblasti dopravy už jsme takřka na konci toho, co můžeme poskytnout, pokud jde o nové projekty. Pokud se podíváte na konkrétní závazky a platby v letech 2014 a 2015, tak zjistíte, že ta situace je naprosto jednoduchá. 100%, 100% eh, v závazcích ve všech oblastech a takřka 100% v platbách eh, ve všech oblastech. A nyní krátký popis toho, jak to vypadá tedy v té první oblasti, v oblasti dopravy. Jak známo, ten nástroj CEF má tři odnože. První z nich je doprava. Je tu velká míra úspěšnosti v tom smyslu, že ty projekty jsou velmi vyzrálé, vypracované. První výzva eh, spotřebovala zhruba 13 miliard euro, které byly přiděleny takřka třem stům projektům. Míra neúspěšnosti není tak dramatická jako v oblasti výzkumu, protože kritéria pro eh, uznatelnost v oblasti dopravy, IKT eh, i eh, energetiky v oblasti dopravy tedy nejsou tak přísná a zároveň je tu velmi silný filtr, taková preselekce vůbec, než můžete požádat. Eh, se svým programem. V tuto chvíli tedy v tomto roce jsme vyhradili zhruba 7,5 miliard euro. Z těch 7,5 miliardy euro je velký podíl eh, obálky, která připadá na fond soudržnosti, celkem je to 6,5 miliard euro. Počítá se s tím, že rozhodnutí o výběru projektu padne v červenci tohoto roku, v červenci roku 2016. Pokud jde o energetiku, tak první výzva proběhla v roce 2014. Opět to bylo velmi úspěšné mm, 647 miliard, eh, které eh, byly přiděleny 34 různým akcím. V roce 2015 proběhla druhá a třetí výzva 367 miliard a 35 akcí. Snažíme se podporovat současné priority, ať už je to energetická unie, anebo také celá řada průřezových priorit, eh, které si komise stanovila Snažíme se zaměřit na to, abychom ukončili izolovanost některých zemí, takzvaných energetických ostrovů. Snažíme se zaměřovat na to, abychom tedy odstranili ty dosavadní úzké profily, problematická místa a abychom také dokončili vnitřní trh s energií. Pokud jde o telekomunikace, tak víte, že tady došlo k podstatnému snížení rozpočtu, protože tady došlo ke změně priorit. To vysvětluje skutečnost, proč ta čísla nejsou tak významná, tak vysoká, jako v případě energetiky a dopravy. Nicméně vidíme, že úspěch těch programů je eh, minimálně na stejné úrovni jako ve dvou zbývajících odvětvích. Musíme tedy diferencovat mezi eh, financováním, které probíhá prostřednictvím grantů a tím, které je eh, poskytováno v rámci veřejných zakázek, protože eh, tím se tedy snažíme podporovat přímo infrastrukturu digitálních služeb. Granty se tedy týkají projektů v oblasti konceptu big data, velkých dat. A nyní se pojďme podívat na finanční nástroje tato instituce, to znamená eh, váš parlament, byla, byl velmi moudrý, když počítal s tím, že právě eh, my se staneme součástí Junkrova plánu. Evropský fond pro strategické investice, fond EFSI, eh, počítá s tím, že tyto tři sektory i oblast výzkumu představují oblast, kde je možné nejlepším způsobem využít finanční nástroje pro eh, to, aby se získal soukromý kapitál. A proto jsme tedy vycházeli ze zkušenosti z minulosti a pokračovali jsme v projektových eh, dluhopisech a eh, to ve všech třech eh, sektorech. Ve všech třech sektorech tedy docházelo k vytváření závazku jak v roce 2014, tak 2015 a samozřejmě v tuto chvíli diskutujeme i, o tom diskutujeme i nyní tváří v tvář tomu velkému eh, fondu EFSI, Evropskému fondu pro strategické investice. Pokud jde o cíle, které si stanovujeme u toho eh, soukromého financování, tak se zaměřujeme na, trans, na dopravu. Eh, snažíme se, aby právě v oblasti dopravy Eh, byly tematizovány některé projekty v oblasti inovací, eh, signalizační systémy na železnici, zpráva eh, dopravy, systém zprávy dopravy, na, pokud jde o letadla, anebo ozelenění lodí, to znamená to, aby flotila v oblasti loděrství více odpovídala ekologickým standardům anebo elektromobily. Vidíte, že nástroj CEF se využívá právě k těmto tematickým inovačním projektům a Zároveň díky EFSI jsme tedy schopni rozšířit oblast působnosti i prostředky, které jsou na takovéto projekty vyhrazeny. Pokud jde o energetiku, tak tedy se dlouhodobě soustředujeme na dlouhodobé financování eh, těch projektů veřejného eh, zájmu. Eh, a pokud jde o telekomunikaci, tak Tady se snažíme přímo podporovat modernizaci širokopásmových sítí, protože díky tomu budeme schopni, schopni přitáhnout nové investory, kteří nejsou doposud obeznámeni s eh, infrastrukturou v oblasti telekomunikací. Pokud se podíváme na plány nástroje CEF na rok 2016, tak v oblasti dopravy máme tedy už jenom malé množství prostředků. To už, o tom jsem hovořil. Zbývá nám už pouze malá částka, nicméně eh, počítáme s tím, že by to byla, eh, že by to byla výzva, která by se zaměřovala na eh, kohezní země, tak abychom za, zajistili, že tyto země eh, získají 100% z té obálky. Dříve než tu obálku tedy otevřeme i dalším zemím, tak jak s tím počítá nařízení. Očekáváme, že eh, tu zbyde maximálně 50 milionů ty takzvané kohezní země se eh, velmi vynasnažily a již eh, v první fázi předložili velmi vyzrálé a kvalitní projekty. 40 eh, milionů bude připadat na takzvanou všeobecnou obálku a my také chceme zjistit jak to vypadá s takzvanou eh, synergickou výzvou. Tady se budeme snažit přitáhnout projekty, eh, které tedy budou využívat synergických efektů v oblasti dopravy a tady bychom mohli eh, tedy investovat dalších 40 milionů euro. Pokud jde o energetiku, tak tady nám zbývá mnohem více prostředků, zhruba 800 milionů euro a budeme opět vypisovat několik výzev. A pokud je o telekomunikační oblast, Tady zbývá zhruba 100 milionů, které chceme v tuto chvíli investovat, 78 milionů eh, ve eh, výzvách a 21 milionů, pokud je o veřejné zakázky. My jsme v tuto chvíli zahájili hodnocení nástroje CEF v polovině období, takový ten přeskum v polovině období. Já doufám, že postupem času budeme schopni vám poskytnout eh, informace o tom, jak to hodnocení dopadlo, jak to vypadá s dopadem eh, našeho nástroje a také, jak to vypadá s úspěchem projektu, které financujeme. Nepochybně vám předložíme celou řadu příkladů eh, takových projektů, které se budeme snažit analyzovat analyzovat i z ekonomického hlediska. To znamená, že se budeme snažit zjistit, jestli ty investice eh, ve všech třech sektorech, ve všech projektech eh, přinesly tížené efekty a budeme se snažit eh, zohlednit i nějaké další faktory, ať už je to dopad na ekonomický, hospodářský růst anebo na vytváření pracovních míst. V tuto chvíli provádění, tomto momentu eh, provádění programu považujeme, za nás, považujeme nástroj za úspěch. Domníváme se, že jsme si stanovili správné priority, jak pokud jde o typ, povahu projektu, které chceme díky našim prostředkům eh, podporovat, Je důležité, abychom tedy podporovali především ty snahy, které vedou k posílení digitální energetické unie a jde také o to, abychom se snažili eh, na pomoci rychlému eh, fungování Evropského fondu pro strategické investice. O tom už jsem hovořil. Kromě toho jsme zaznamenali eh, to, že jsme ten že jsme v rámci, v, tom, v rámci tohoto programu v podstatě zdědili správné nastavení toho projektu, správné priority. Ty projekty tedy eh, dobře fungují ve všech dotčených zemích, ale kromě toho eh, tu máme správný právní základ, který po, správně popisuje to, eh, které projekty připadají v úvahu a tím je zaručena přidaná hodnota. My tu máme dlouhý seznam eh, projektů, eh, ale Jde o to, aby ty projekty tedy napomohly koridorům, to znamená mobilitě v Evropě a ekonom, eh, evropskému hospodářství. Kromě toho se snažíme soustředit na projekty v oblasti tzv. regionální energetiky a v neposlední řadě v oblasti IKT, v oblasti informačních a komunikačních technologií se soustředíme na infrastrukturu a také na data. Eh, na závěr bych rád konstatoval, že se domníváme, že jsme si vybrali správné nástroje, nástroje, které v sobě spojují eh, granty a finanční nástroje, nové inovativní finanční nástroje, a jde i o to, jakým byly tyto nástroje, jakým způsobem byly tyto nástroje prováděny ze strany výkonné agentury. Já si myslím, že i to přispělo eh, k tomu, Eh, jakým způsobem jsou projekty prováděny ve všech třech oblastech. Nedochází tady k žádné segregaci. Exekutivní agentura dosáhla zázraku v tom smyslu, že byla schopna eh, podpořit ty programy, eh, zrychlit čas vyplácení částek a tak dále. Time to grant. Před Eh, nedávnou dobou to bylo 20 měsíců, nyní se to snížilo na méně než 8 měsíců a time to pay, další ta lhuta, která před nedávnou dobou, eh, před pár lety, to bylo 73 dní a v tuto chvíli se nám to podařilo zkrátit na 12 až 15 dní, to znamená, to je eh, doba, za kterou tedy dostanou příjemci peníze, což je důležité především v tuto chvíli, eh, kdy čelíme obtížné ekonomické situaci. Pokud jde o propojenost s EFSI, tak si myslím, že to je velmi důležitá záležitost. My tedy nemáme pocit, že ty peníze, které byly přesunuty z nástroje CEF do EFSI, eh, by byly eh, vyloženě ztrátou. Já si myslím, že jde o to, abychom se tedy snažili co možná nejlépe využít finančních nástrojů, abychom co možná nejlepším způsobem přitáhli soukromé investice ku prospěchu infrastruktury ve všech třech oblastech. Nicméně eh, se musíme položit následující otázku co v tuto chvíli uděláme eh, s finančními nástroji, které jsou vyhrazeny na nástroj pro propojení Evropy. Já si myslím, že tato úvaha i nadále pokračuje a že vám brzy budeme schopni sdělit další informace. To znamená, buď vám budeme eh, schopni představit eh, argumenty pro to, abychom v těch finančních nástrojích vyhrazených na CEF pokračovali, Eh, z důvodu, které jsem vysvětlil, anebo se eh, možná pokusíme eh, ty finanční prostředky, které byly původně vyhrazeny na finanční nástroje, přesunout do grantů. Je na snadě, že ti kteří za těmi investicemi stojí, se snaží granty využít jako takovou povídku, tak aby napomohli finanční, finančním nástrojům, finančním investicím. Děkuji. Děkuji, děkuji vám. A nyní přejdeme k otázkám a odpovědím na 10 minut. Pan Olbrich. If you can just clarify. Já mám otázku. Eh, mohl byste prosím objasnit tu situaci eh, ve Fondu soudržnosti, pokud jde o jeho financování z národních eh, rozpočtů? Já si pamatuji na tu debatu. Je užitečné ponechávat tři roky peníze ve Fondu soudržnosti v těch národních obálkách? Není lepší je přes sunout do té otevřené obálky, jaká je, jaké jsou dnešní závěry je dobré řešení, když členské státy vždy vynaloží všechno? Pokud ano, tak pak e, nemá cenu ponechávat to stranou. Nebo to bylo špatné řešení? V tom případě by bylo lepší to ponechat e, tam, kde to bylo, protože vy jste použil výraz vyčistit to. Takže jaká je ta situace dnes s národními obálkami a jaká, jaká je ta vazba na CEF? A co je zapotřebí dělat v druhé polovině období a po roce 2020? Monsieur Onidi, voulez-vous répondre? Chcete odpovědět eh, našemu zpravodaji? Eh, ta obálka z Fondu soudržnosti je eh, obrovský úspěch. Všechny země soudržnosti jsou velice spokojené s touto inovací a tady eh, musím ještě jednou pochválit rozpočtové orgány a zejména parlament, který eh, obhájil tuto inovaci. Proč? Země eh, to vnímají jako další pomoc se zahájením projektů a potom také nezůstanou sami při patřičné implementaci eh, tohoto projektu. Hlavní rozdíl mezi tím, co probíhá v rámci CEF a co probíhá v rámci eh, Fondu soudržnosti eh, nebo ESIF je následující. V ESIF byste mohli mít více svobody rozhodnout se, kam peníze alokujete. Nicméně jste sami na to, abyste ten projekt vyvíjeli, připravili a potom implementovaly. V rámci CEF nemáte tuto svobodu projekty identifikovat, protože tam jsou přísná kritéria způsobilosti a my eh, velice striktně eh, máme pouze země, které leží na koridorech transportních projektů, dopravních projektů, ale ty jsou od raných fází projektu eh, doprovázeny pomocí úsilí komise a také exekutivních agentur. E, takže e, absorpční míra této obálky je nesmírně vysoká. Samozřejmě se liší země od země, ale máme extrémní příklady. Například e, Řecko má už teď 88% v rámci jedné výzvy, takže určitě v druhé výzvě neabsorbuje všechno. Potom máme další země, kde se to rozjíždělo pomaleji na začátku, jako Česká Česká republika, kde dnes absorpční kapacita je zhruba 40 ale máme jistotu, že v té druhé výzvě pro podávání návrhu eh, pokryjeme 100 té finanční obálky pro všechny země. Takže ve třetím roce už nebudou žádné problémy. Merci. Děkuji vám za toto upřesnění. Jsou další dotazy? Nevidím. Takže tím uzavřeme část zasvěcenou Connecting Europe Facility a přejdeme k víceletému finančnímu rámci. Slovo dostane pan Štefan Lerner. Merci le président, uh, honorable rapporteurs, members. Děkuji, pane předsedo. Vážení zpravodaji, vážení poslanci, doba trvání víceletého finančního rámce eh, je předmětem diskuze, která bude muset proběhnout v nejbližší budoucnosti eh, v rámci revize, ale Týká se tedy ta diskuze finančního rámce po roce 2020. Je to takové přemostňující téma, které spojuje současný rámec s budoucím rámcem. Chtěl bych dodat, že je to jedno z klíčových rozhodnutí, které bude třeba učinit a Evropský parlament při něm sehrává důležitou roli, protože existuje dohoda mezi parlamentem a radou, že ta doba trvání je pevně stanovená. Smlouva předepisuje pouze e, minimum pět let. Cokoliv e, je delšího než pět let, to je potom vaše rozhodnutí společně s radou. V minulosti proběhl jeden pětiletý finanční rámec, ten, velice, ten byl naprosto první a všechny ostatní už potom byly sedmileté. A jak jsem už říkal, Nyní v nařízení o víceletém finančním rámci máme pravidlo, které stanovuje, že parlament, rada a komise se rozhodnou společně eh, proskoumat nejvhodnější délku trvání pro následující víceletý finanční rámec předtím, než komise představí své návrhy. Eh, komise tedy toto téma eh, bude zkoumat v rámci revize Evropské unie a bude doufat, že vy a rada se shodnete na době trvání dalšího víceletého rámce ještě předtím, než na konci příštího roku komise přednese návrh návrh. Bude to tedy velice důležitá diskuze. Chtěl bych vám připomenout, že e, zatímco se bavíme o délce trvání víceletého finančního rámce, v realitě existuje mnoho právních aktů, které e, jsou tím postiženy. Nejde pouze o meziinstitucionální dohodu a nařízení o víceletém finančním rámci, ale také rozhodnutí o vlastních zbrojích, zdrojích, e, které stanovuje, jaké jsou vlastní zdroje a zejména stanovuje ty rabaty, které jsou vyjednávány v rámci balíčku. To rozhodnutí o vlastních zdrojích musí být ratifikováno schvalovány národními parlamenty, což trvá zhruba dva roky. A v tomto balíčku, vzhled, podle toho, jak to počítáte, je 50 až 70 operačních programů, eh, o kterých se tedy také rozhoduje. Takže všechny tyto právní akty budou dotčeny eh, volbou délky finančního rámce. Samozřejmě teoreticky by mohly mít e, finanční rámce různou délku. Neexistuje žádná právní vazba, která by předepisovala, že všechny musí být stejně dlouhé. Nicméně de facto se o nich vyjednává jako o balíčku. A proto si těžko lze představit, že by mohly mít různé délky. předchozím kole diskuzí komise a parlament v rámci výboru ŠUR proskoumali tři modely. Sedmileté období, s velkou revizí po pěti letech, takže to bylo vlastně takové plus, 5 plus 2, model 5 plus 2, potom pětileté období, anebo, a to byla nová myšlenka, která se objevila v roce 2010, období 5 plus 5 víceletého rámce, což by tedy byl vlastně desetiletý rámec se zásadní revizí v polovině období. Na základě eh, tohoto zkoumání parlament v červnu 2011 dospěl k závěru, že příští víceletý finanční rámec bude znovu sedmiletý. Jakožto přechodné řešení. S důrazem na to, že to bude tedy opatření přechodné. Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých modelů? Jsou poměrně dobře známé, já to stručně schrnu. U sedmiletého modelu je vyšší předvídatelnost eh, eh, investic, což je relevantní zejména pro infrastrukturu, je více času na programy a na implementaci a vytváření implementačních struktur, což je zejména důležité o programy se společným řízením eh, v rámci soudržnosti a je také více času na hodnocení a přepracovávání eh, programu příští generace. Existuje tady tedy určitý eh, určitá časová mezera mezi schválením jednoho programu a přípravou toho příštího. Nevýhody jsou jasné. Menší reaktivita na vyvíjející se prostředí. Je to poměrně striktně dáno na sedm let, což je poměrně dlouhá doba v prostředí, které se mění. A to není v souladu s mandátem eh, parlamentu. nepřekrývá se to s mandátem parlamentu a rady. Pětiletý model naopak eh, má eh, ten rys vlastně sladění takže jakmile by se zaběhl ten rytmus, pak každý parlament a každá komise by měla stejnou délku mandátu, stejnou dobu na přípravu, vyjednávání, schválení a zahájení implementace finančního rámce. Ten rytmus by se stabilizoval. Lze také předpokládat, že kratší rámec by byl rychleji schopný reagovat na změny. Na druhou stranu Předvídatelnost je menší a vyjednávání jsou častější a vždy obtížná. A konečně, co eh, ne, není radno přehlížet, je těžké jakkoliv provádět hodnocení přímo v terénu, které by hrálo roli v příštích vyjednáváních, protože ten sled je příliš rychlý. Pokud jde o model 5 plus 5, ten byl nadnesen jako taková kombinace výhod pětiletého a sedmiletého cyklu. E, ladilo by to tedy s funkčními obdobími komise a parlamentu, byla by to předvídatelnost na delší dobu a díky tomu by byl čas na implementaci v terénu a na hodnocení dat ještě předtím, než bude třeba učinit další rozhodnutí. Nicméně užitečnost takovéhoto modelu závisí na důvěryhodnosti e, té zásadní revize uprostřed období. Protože jinak se z toho rychle stane striktně desetiletý rámec se všemi nevýhodami, které to přináší. Jedna možnost, kterou bych chtěl zmínit, spočívá v tom, že nebo alespoň teoreticky smlouva předpokládá možnost, že Evropská rada by se mohla rozhodnout, že bude rozhodovat o víceletém finančním rámci kvalifikační, kvalifikovanou většinou. To je takzvaný pasarel, který je v článku 312 odstavce 2 smlouvy. Takže pokud by se rada nechala přesvědčit k tomu, aby povolila rozhodnutí kvalifikovanou většinou v při té revizi v polovině období, pak by bylo pravděpodobnější, že ta revize bude opravdu zásadní. To je ale opravdu spekulace. Doporučil bych vám, abyste se podívali na tyto časové osy. Tady vidíte, jaké jsou funkční období Evropského parlamentu počínaje rokem 2009 a jaká jsou funkční období komise a jak se překrývají s víceletým finančním rámcem 2007 až 2013, který jsme uzavřeli, a s víceletým finančním rámcem 2014-2020. Během jehož implementace se nyní nacházíme. A na tom nejspodnějším řádku máte případnou časovou osu víceletého finančního rámce 2021 až, pokud by byl pětiletý, 2025. Z této tabulky můžeme vyvodit několik věcí. Za prvé, neměli byste podceňovat, jakou dobu trvají přípravy návrhu komise. Většinou je to jeden rok až dva roky. A určitě si dobře uvědomujete, jak dlouho trvá vyjednávání o víceletém finančním rámci. Většinou jsou to také dva roky. Ano, do určité míry je to v podstatě 4 až 5 let práce, než dojde k rozhodnutí o následujícím finančním rámci, což je tedy dlouhý čas. Zejména pokud se podíváte na ten nejspodnější řádek, kde máte časovou osu příštího rozhodnutí, zjistíte, že pokud komise začne v polovině letošního roku 2016 připravovat svůj návrh, pak má rok a půl e, na to, aby odevzdala návrh na konci příštího roku a potom budou tři roky na vyjednávání, než příští víceletý finanční rámec začne. A to eh, vzhledem k tomu, že parlament vyzval komisi, aby předložila návrh už na konci roku 2016. Vyplývá z toho také ale, jak už říkala paní Toma, že Evropský parlament bude stát před obtížnou otázkou do jaké míry tento parlament, tento tou dobou už odcházející parlament povede vyjednávání a co se stane v roce 2019, až přijde nový parlament a nová komise. A potom bude potřeba, eh, aby ta vyjednávání dovedl do konce ten příští parlament až v roce 2020. Leda, že byste se dohodli s radou, že to uzavřete ještě během vašeho funkčního období. Takže ta časová osa je zajímavá a vyvstává z ní mnoho otázek ohledně toho, jak budou ta vyjednávání organizována. Pokud se podíváme ještě trošku dál do budoucnosti, tak tady vidíme několik pětiletých rámců. Je to pro ilustraci toho, že ani po té, co skončí víceletý finanční rámec, nekončí ještě implementace. Zvláště v politice soudržnosti potom běží ještě dva nebo tři roky, kdy vlastně dochází k utrácení většiny finančních prostředků. A potom ještě další rok trvá ex post hodnocení výsledků zejména zase v politice soudržnosti. Takže myslím si, že dá se říci, že ať už zvolíte jakoukoliv délku finančního rámce, vždycky se tím bude zabývat několik komisí, několik parlamentů od přípravy přes vyjednávání až po přijetí a implementaci až po uzavření a hodnocení výsledků. A otázka zní, jak to všechno co nejlépe sladit. Závěrem bych tedy chtěl říci, že délka finančního rámce má velice závažné následky pro institucionální a rozpočtové odpovědnosti, ale také pro úspěch programu a pro implementaci. Jak jsem říkal, je třeba, aby instituce rozhodly ještě předtím, než komise na konci příštího roku přednese návrh. Děkuji. Děkuji vám. Který ze zpravodajů se chci, si chce vzít slovo? Ano, velmi rychle. Po tom expoze eh, jsem eh, tedy eh, ještě opatrnější, já myslím, že ještě těžší něco říci, než před ním. Dovolte pár poznámek. Čím je delší finanční rámec, tím delší bude vyjednávání. A obráceně, čím výdětší bude možnost měnit finanční rámec v průběhu, tím bude na začátku kratší jednání. Čím více flexibility, tím více flexibility. Tím to jde rychleji. myslím si, že to je směr, kterým bychom měli jít, pokud jde o synchronizaci s parlamentním eh, funkčním obdobím a agendou, tak eh, to je také důležitá věc. Synchronizace eh, tedy voleb, aby nebyla, nebyly jaksi desynchronizované s, se změnou komise. Děkuji zatím za pozornost. Děkuji, pan Olbricht. Jenom velmi stručně, já mám pocit, že nám vlastně dáváte poselství, ať uděláte cokoliv, jste v pasti. Je to na vás, je to váš problém. No to je hezké, ale buďme realisty. Když se podíváme na realitu, například, když v období 14-20 budeme spoždění ve všem, za těch budeme mít pět let. Ta situace je katastrofická. Když to je sedm let, tak je možné té, té katastrofě zabránit. Ale v pěti letech je taková, takové prodlení katastrofální. Jsme připraveni připravit všechno před ať už pěti nebo sedmi letým obdobím. Pokud ano, může, můžeme mít pět nebo sedm. Pokud ne, z různých uh, politických podmínek důvodů pak těch pět let bude riskantnější. Že vy nám ukazujete jasně, jaké jsou možné, možná úskalí. Ale teď jde o to, jestli jsme schopni se nespozdit. To je prostě zásadní otázka. Pane Werner, chcete odpovědět na tyto příspěvky? Uh, Omlouvám se a lituji toho, pokud moje prezentace zbudila nějaké zmatky. Pokud vás to nějak zmátlo, protože mým cílem bylo v podstatě to, abych tady vyjmenoval nejrůznější aspekty, které musíte vzít v potaz. A v podstatě tady podporuji to, co řekli oba zpravodajové. To znamená, ať už si vyberete jakékoliv řešení, tak vždycky musíte optimalizovat různé prvky tak, aby ta daná volba dobře fungovala. Pokud se rozhodnete pro kratší časový rámec, tak musíte najít nějaký způsob společně s radou, aby ta jednání byla mnohem kratší, což se netýká samotného rámce. Týká se to také rozhodnutí o vlastních zdrojích a e, programy na léta 2016 až 17, kde jste tedy legislativním orgánem. To znamená, veškerá jednání musí proběhnout mnohem rychleji, tak aby to odpovídalo menšímu finančnímu období, kratšímu finančnímu období. A druhý aspekt tom legislativním rozhodování o programech se musíte snažit o to, aby jejich implementace byla co možná nejjednodušší. Samozřejmě, že pokud ten program bude krátký, tak musíme se postarat o to, aby ho bylo možno od prvního roku co možná nejefektivněji realizovat, provádět, což je e, velká výzva především s ohledem na sdílenou zprávu sdílené řízení. Závisí to na e, povaze legislativy, jestli je komplexní nebo jednoduchá. A jeden eh, z velkých pracovních programů této komise, to znamená rozpočtování podle výsledků, se zaměřuje na to, aby se eh, používaly ty prvky, které umožní zjednodušení eh, operačních programů i financování. To znamená, že je možnost tady dosáhnout pokroku. A já jsem se snažil pouze poukázat na to, že ať už se rozhodnete pro cokoliv, tak to musí být konzistentní rozhodnutí, ať už se rozhodnete pro jakoukoliv délku toho období. Dobrá, takže eh, teď otázky, pan Depré má slovo. Děkuji. Já jsem poslouchal s velkým eh, zájmem a pozorností, co říkal zástupce komise. Eh, byla to prezentace objektivního charakteru. Já bych spíš potvoroval pět let, protože svět se teď mění tak rychle. Tolik událostí, že se mohou měnit priority, takže je potřeba mít možnost se přizpůsobit. Ale možná to tolik není o té délce. Možná to je spíš o tom, do jaká je flexibilita eh, v maržích toho rozpočtu. Rozpočtová práce, kterou teď děláme s víceletou perspektivou, tak jak je zakotvená, to už máme. Ehm, máme tam už marži, využíváme ji jako parlament každý rok z, ledi, z 100, 200, 300 milionů v případě prostředků na závazky. Ale takže každopádně ehm, co můžeme z toho, až už to bude, ať už to bude pět, když to bude pět nebo sedm, já preferuji pět. Ale je důležité, aby vždycky existovala významná marže, které eh, můžeme využít, ta flexibilita mezi jednotlivými eh, hlavami, ehm, okruhy tedy. Ehm, třeba teď máme problém s migrací, z uprchlíky. Čili něco, co je naléhavého, co se musí udělat, ale my už jsme teď vyčerpali Eh, tu marži, eh, nástroje flexibility využíváme, ale do budoucna bychom měli mít možnost mít také určité eh, rezervy ve všech okruzích, které můžeme potom převážet, převádět jinam podle, podle potřeby. Takže bych zaměřil spíše ty diskuze na tyto rezervy marže a podmínky flexibility než pouze na kalendářní lhůtu a trvání. Pan Maragal. Un poco en la misma línea que acaba de exponer el señor. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl připojit k tomu, co právě řekl pan Depre. Domnívám se totiž, že ten nejlepší argument, nad kterým bychom se měli zamyslet, když budeme vybírat tu délku období, Navzdory všem oblastem a obtížím, tak eh, nejlepší argument eh, je právě ten eh, víceletý finanční rámec, který máme nyní, protože jakmile jsme ho přijali, už to nefunguje. V podstatě to celé explodovalo, celý ten víceletý finanční rámec. Máme velké problémy Eh, při zprávě víceletého finančního rámce, a to už po dvou letech jeho eh, fungování. To znamená, že se ukazuje flexibilní, že potřebujeme mít možnost se přizpůsobit a to mnohem více než v minulosti. To už se ukazuje nyní, po dvou letech. Zároveň je to ale tak, že pokud bychom eh, víceletý finanční rámec přepracovávali každých pět let, tak by ta, ty eh, náklady spojené s vyjednáváním toho víceletého finančního rámce byly obrovské a kromě toho eh, by to vedlo k nejistotě. Nechci to celé ještě více komplikovat. Myslím si, že ta prezentace jako taková byla velmi vyvážená. Nicméně komplikace, kombinace pěti Eh, let a deseti let, to znamená ten koncept 5 plus 5 eh, je nejlepší. Některé otázky musíme přizpůsobovat pravidelně, eh, některé otázky, dejme tomu právní základ, by mohly platit celých deset let. Politika se mění. Ale ten základ zůstává stejný. Ten základ je totiž mnohem stabilnější než politika jako taková. A to i po dlouhou dobu. Ať už dneska přijmeme jakékoliv rozhodnutí, tak si myslím, že to bude mít jeden dopad, a to je nabílení. Musíme se totiž zároveň zamyslet nad tím, jak to bude vypadat s revizí současného víceletého finančního rámce. Již bylo řečeno, že v tomto legislativním období nebude přijat žádný další víceletý finanční rámec, což má dopad na nás sam, eh, samotné i na mě. Těch sedm let pokud bychom tedy přišli od sedmiletého rytmu k pětiletému anebo k tomu konceptu 5 plus 5, tak se nabízí eh, jedna otázka. Eh, jak by to tedy vypadalo? Možná, že bychom tedy potřebovali eh, mít nějaký čas na to, abychom zjistili, jak to funguje a eh, v roce 2023 bychom potom začali s tím konceptem 5 plus 5, což by byla dobrá kombinace mezi flexibilitou a pravidelností a stabilitou. Děkuji. Děkuji, Adam. Já se domnívám, že otázka flexibility je nejvýznamnější. Říkáme pět let, protože smlouva počítá s pěti lety jako minimem. Ale argument, který říká, že pět let je dobré a dává to větší flexibilitu než sedm nebo deset, no to bychom také mohli říkat, proč ne třeba tři, dva, jeden. To bychom měli ještě více flexibility. Myslím, že pět let bylo stanoveno také z důvodu předvídatelnosti nesmíme zapomínat, že vždy přijímáme určitou strategii před finančním rámcem. Finanční rámec se snaží pak tuto strategii implementovat. Implementovali jsme strategii 2020 a pak nejdřív jsme ji schválili. A pak je logické, že se snažíme mít finanční rámec až do roku 2020. Je to strategie 2020, jejím cílem bylo aby to logicky odpovídalo e, tomu finančnímu rámci víceletému, aby byl soulad mezi tou strategií a finančním rámcem. Hovoříme také o naší legitimitě. To je velice silný argument pro pět let. Nezapomínejme, že na druhé straně sedí rada. A rada nemá pět let mandátu. otázka tedy legitimity. My máme více legitimity v případě těch pěti let. To, že, že tedy máme pět, více legitimity, to nevím. To je argument, který je sice hezký, ale ne, nemyslím si, že by byl dostatečně průrazný. S těmi pravidly, které máme, třeba pravidlo takzvané N plus 3, jak můžeme mít pětiletý rozpočet v, eh, v takovém případě z pěti lety? Podívejme se teď na ten rozpočet, to máme 2014 až 20. Jsou některé operační programy, které ještě nezačaly a jsme v roce 2016. Je potřeba se zamyslet eh, také nad tím, nad touto věcí. A pak je tu tedy otázka flexibility, k tomu přidávám ještě eh, roční přebytek a eh, ty eh, postihy, pokuty, které jsou součástí rozpočtu, které by mohly být převedeny do dalšího roku, což by vyřešilo hodně z těch problémů. Děkuji. Ale ty prodlevy, pak tedy podařilo se snížit Eh, objem některých těch neproplacených prostředků. Pan Tana? Thank you. Um, I would like to... Děkuji. Já bych chtěl ocitovat pana Olbrichta, eh, který říkal, že, že z toho si odnesl to, že vlastně cokoliv uděláme, ocitneme se v pasti. Já si myslím, že bychom měli hledat způsoby, jak neupadnout do té pasti. Chtěl bych připomenout, že pokud srovnáme pětileté plánování se sedmiletým plánováním, potom sedmileté plánování bylo, toto využíval jenom Nikita Chruščov od roku 59 do roku 65 a selhalo to. A to nejenom kvůli neflexibilitě ale také kvůli dalším faktorům. Stalin a Brežněv ale vždycky uchovávali flexibilitu tím, že urazili slogany, že pětiletka se dá splnit za čtyři roky nebo i za tři. Když lidi víc bijete, tak rychleji vyrábí. Takže v podstatě obojí jsou poměrně děsivé koncepty, přestože chápu důležitost strategického plánování a závazků, že dobré projekty nebudou ukončeny kvůli politické změně, která by mohla přijít například v roce 2019 po volbách, nikdy nevíte. Přesto ale z pohledu parlamentu si myslím, tady, že pětiletý, víceletý finanční rámec by posílil demokratickou legitimitu, se tady píše, a zlepšil prioritizaci rozpočtových prostředků a lze ho považovat za podmínku pro další politické debaty. Tak a já jako poslanec nevidím žádnou jinou možnost, protože tohle je po, podle mě ten argument, který vyhrává v té debatě. Souhlasím s tím, co říkal Ernest Maragall, že bychom možná neměli upadnout do té pasti a proskoumat ten model 5 plus 5, ale snížení demokratické legitimity a mít to tak, jak je to například teď, tedy parlament, který v podstatě nemá nic společného s víceletým finančním rámcem tak to je poměrně obtížný model, ten sedmiletý plán. Děkuji. Již nikdo další nežádá slovo. Je pravda, že tady je teď řeč o tématu, které je citlivé. Protože konec konců jsme výbor pro rozpočet, je tu také eh, Evropská komise. Tento rozpočet ovšem spadá do víceletého eh, rámce, který může být pětiletý nebo sedmiletý. A Eh, v podstatě zabýváme se výdaji, ale ne příjmy. O příjmech nemůžeme vůbec nic rozhodnout. Pokud jsou nějaké dodatečné, nečekané příjmy, tak se vrátí státům. A jak řekl pan Gerard Depré, naše roční práce spočívá v tom, že prostě jak si usekneme tu sedminu toho víceletého právního rámce ale pak se eh, vrací jakékoliv eh, eh, přebytky a prostředky členským státům, takže členskému státu se dostane, co mu náleží, ale naše marže pro jak, jak náš manévrovací prostor je velice malý. A jistě, je to příznivé proto, když se naviguje v tichých a klidných vodách, ale když udeří krize, tak se ocitáme v situaci jakési bezmocnosti. Pak máme nějaké speciální nástroje, trustové fundy a podobně a ten rozpočet se štěpí, drobí, začíná být těžko čitelný. A postupně pak říká členským státům, no vytvoříme trust fund, kdybyste do něj mohli přihodit pár peněz, tak by to bylo fajn. Aniž by členské státy ovšem byl, měly povinnost se toho účastnit. Tím se ocitáme v situaci uh, skutečné svízele, Eh, kdy jsme zaskočeni. A takže pokud tady nebude nějaký prvek větší flexibility, větší pružnosti, <clears throat> No tak eh, tím pouze dáváme najevo bezmocnost, bezmocnost Evropské unie a to se pak zasahuje o situaci přijímání eh, uprchlíků a ehm, možnosti chránit vnější hranice. Čili jak eh, mít eh, rozpočet, který bude zároveň eh, nastaven tak, aby byl ve službách skutečné Evropsk- Evropy a evropské síly. Zatím to nevypadá tak jednoduše. A vysvětlit evropský rozpočet občany, no to je pro občanovi, no to, bude, to je zatracený úkol. Ale přitom Evropa musí s Evropany komunikovat. Takže hm, jistě obracíme se na experty komise, aby nám v tomto pomohli, ale ať už je to pět nebo eh, sedm let, jistě nejprve jsme řešili ten problém eh, nezaplacených prostředků, ale pokaždé, když to měníme, eh, to nařízení, no tak pokud to bude aktualizováno, kdyby to bylo aktualizováno dostatečně včas, tak bychom pak neměli ten problém. Nevím, jaká je ta správná doba, ale jistá, jistá je jedno to přeskoumávání a hlasování každoroční, navzdory mobilizaci veškeré inteligence, tak výsledky jsou skromné, často neslavné. Pane řediteli, chcete nám se s námi podělit o vaše e, postřehy, tedy na z toho, co jste tu slyšel? were not uh, many further. Děkuji. Eh, tolik dalších otázek mi zase položeno nebylo, takže já bych chtěl jenom zdůraznit, že ať už rozhodnete eh, cokoliv, pak to bude muset být slučitelné s ostatními eh, elementy. Pokud se rozhodnete pro delší finanční rámec, například sedmiletý, eh, potom samozřejmě otázka flexibility bude ještě zásadnější. To bylo už tématem předchozí diskuze, já to nechci opakovat. Nový finanční rámec má několik velice důležitých inovací, které vlastně vzešly z parlamentu. Je to ta celková rezerva pro závazky a nouzová rezerva, která umožňuje transfery mezi rozpočtovými okruhy a mezi jednotlivými roky za podmínky, že existují rezervy. Ta rezerva to je výchozí bod flexibility, pokud se nerozhodnete škrtnout to, co jste se poměrně nedávno dohodli. Takže otázka rezerv tvoří právě ten rozdíl mezi stropem a předprogramovanými částkami. Ty stropy jsou výsledkem velice tvrdých vyjednávání s radou a členskými státy a ty předprogramované částky jsou fixovány právními akty, jejichž jste spolu zákonodárci. Takže je naprosto možné vytvořit větší rezervy tím, že snížíte ty částky, které předprogramováváte pro víceleté finanční období. Tím vytvoříte tu cennou rezervu, kterou je potom možné realokovat během implementace. Takže to je jeden způsob, jak to řešit. Potom si myslím, že je velice cenné mít na paměti, že víceletý finanční rámec neexistuje v izolaci je vnímán jako důležitý nástroj pomoci při implementaci strategie Evropa 2020. A proto otázka zní, do jaké míry a kdy Evropská unie definuje svou ekonomickou strategii pro budoucnost a jak co nejúčinněji může příští finanční rámec podporovat eh, tento budoucí koncept. Samozřejmě tím, že se nebudou měnit pravidla z jednoho finančního rámce na druhý, se stane implementace rutinnější a hladší záležitostí. Ale zároveň to bude znamenat, že ten proces učení, reorientace programu za účelem jeho lepšího e, řízení, což bývá důvod, proč se pravidla mění, je trošku upozaděn. A to ve prospěch hladší implementace. A to je zase rozhodnutí, které e, přináleží zákonodárcům. Mě trošku dělá starosti, že pokud budete mít e, pět let, potom pět let, potom zase pět let, tak vznikne určitá tendence zkrátka předepsat znovu stejný program. Tedy Horizont 2025, Horizont 2030, Horizont 2035, a to proto, že bude málo času na to znovu promýšlet obsah a jeho implementaci. Takže já jsem si jistý, že i na tyto body budete pamatovat. Děkuji vám. Děkuji. A my teď přejdeme k závěru a protože paní Toma hovořila na úvod, tak možná, že pan Olbricht by mohl hovořit na závěr. Ano, budu hovořit anglicky. Pokaždé, když máme takovéto jednání, tak si pokládáme otázky týkající se přeskumu revize, jestli potřebujeme tedy revizi. Jakmile eh, se pustíme do toho přeskumu, tak e, zjistíme, že všechno je v pořádku, nepotřebujeme revizi, nebo je tu něco špatně a tu revizi potřebujeme. To je tedy situace, kdy Evropský parlament neříká, že potřebujeme revizi jako takovou, jenom kvůli změně samotné. Chceme tu revizi, protože si nemyslíme, že by bylo všechno v pořádku. Ne všechno odpovídá dnešní situaci, ne všechno je naprosto aktuální. Když si tuto otázku položíme v souvislosti s horizontem 2020, tak odpověď zní, je to úspěšné a proto revize není potřeba. Ano, pokud je to pořádku, úspěšné, revize není potřeba. Ale pokud jde o horizont 2020, tak je to nová situace a sice fond EFSI. Otázka zní, jestli to funguje, jestli to funguje lépe než předtím, jestli tady je zaručena komplementarita nebo ne. Jestli potřebujeme oba nástroje do budoucna, To je totiž otázka Jose, pokud jde o adicionalitu. To je ta klíčová otázka. Odpověď tedy zní, že je to úspěšná záležitost a že to funguje poměrně dobře, ale domnívám se, že je to teprve začátek a že e, musíme počkat na to, až nám komise poskytne více informací o tom, jak to ve skutečnosti funguje. My si tedy tu informaci zapamatujeme, je to úspěšné, ale další otázka zní, jak to vypadá s tou komplementaritou a adicionalitou, jak to vypadá v té nové situaci. Je to lepší než předtím nebo ne? A druhé, druhý závěr se týká nástroje pro propojení Evropy, nástroje CEF Zástupci komise již odešli, ale otázka zní, jestli skutečně potřebujeme eh, prostředky eh, eh, ve fondech soudržnosti pro, na politiku soudržnosti, pokud to lépe funguje v nástroji CEF. Protože tady je to úplně umělé, pokud tedy víme, že už to bylo v národních obálkách a bylo to z nich vyňato a bylo to převedeno na agenturu, tak dobře, pokud to funguje lépe, tak proč ne? Eh, ale potom tedy znamená, že v politice soudržnosti nepotřebujeme sdílené řízení. Eh, jak to vypadá s tím nástrojem CEF? Měli bychom něco měnit nebo ne? Možná, že bychom to měli revidovat, že bychom měli revidovat buď CEF, anebo politiku soudržnosti protože taková ta situace zkrátka je. My velmi dobře víme, ze jaké situace to bylo vytvořeno. my Myšlenka, která se skrývá za tím nástrojem CEF, je starší než myšlenka, která se skrývá za EFSI. E, otázka tedy zní, jestli potřebujeme EFSI, jestli tedy e, to potřebujeme v tuto chvíli a naopak se musíme zeptat, jestli stále potřebujeme e, fondy soudržnosti. To je tedy to základní poselství nejde o to, že bychom tedy vyhledávali chyby a to, co se nepodařilo, ale snažíme se k tomu přistupovat velmi vážně a zamýšlet se nad tím, co můžeme učinit v budoucnu před koncem víceletého finančního rámce, co tedy eh, budeme schopni do budoucna změnit a udělat lépe. A pokud jde o délku trvání, tak eh, si myslím, že máme naprostou pravdu. Nemůžeme hovořit pouze o délce trvání. To není ta eh, samotná diskuze. Nejde o to, jestli to bude pět nebo sedm let. Spadají sem i další aspekty, další prvky, které jsou s tím spjaty. To znamená, že nemůžeme diskutovat pouze o pětiletém období, aniž bychom zároveň nediskutovali o zjednodušení, o způsobu provádění, protože to je právě ta past. Jakmile začneme řešit to, jestli to bude pět nebo sedm let, aniž bychom řešili ty další věci, tak je to právě ta past. A to je to, co bychom si z toho měli odnést. Neměli bychom tu diskuzi zjednodušovat, protože se domnívám, že je mnohem složitější, než, se, eh, než si myslíme. A to je ten hlavní závěr. Děkuji. Děkuji našim dvěma spoluspravodajům, děkuji vám všem. Bylo to eh, tedy eh, zasedání, druhé zasedání skupiny. Byla to velice zajímavé setkání a debata, která nám pomůže při přispět k revizi víceletého finančního rámce a nepochybně nám pomůže také k tomu, abychom měli jasnou vizi toho, co, čím by mohl víceletý rámec být eh, po roce 20. A budeme eh, pokračovat dál. A nyní eh, dostává slovo Jans Geyer, zpravodaj pro rozpočet, který bude hovořit který nás uvede tedy do příštího roku. Dankeschön, Herr Präsident. Ähm Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také všem kolegům a kolegyním popřát eh, vše nejlepší do nového kalendářního roku. Přeji vám všem hlavně hodně zdraví, politických úspěchů ve smyslu našich evropských projektů a také bych byl rád, kdyby v Evropě vládl větší klid a všechny ty věci, které si všichni přejeme, jsme teprve na počátku roku 2016, ale už eh, máme na programu pokyny na Eh, rok 2017, to znamená pokyny pro rozpočet na rok 2017 a já bych v tuto chvíli chtěl představit ty hlavní zásady na rok 2017 chci říci, že politická argumentace eh, bude eh, velmi silná, pregnantní a proto eh, na počátku mé práce, co by generálního hlavního zpravodaje, stojí pozvání, výzva pro další kolegy, aby do toho vnesli svoje myšlenky, tak abychom mohli najít tu hlavní linii, za kterou budou stát za kterou bude stát většina z vás, protože z minulých let se můžeme poučit především v tom, že pokud se jsme schopni domluvit na nějakých bodech, konceptech, za kterými všichni stojíme, tak je to velmi dobré a naše eh, pozice je potom silnější. Domnívám se, že nikdo z nás eh, nevidí do budoucna, ale jedna věc je jasná. Kalendářní rok 2016 pravděpodobně nebude představovat konec těch krizí, ve kterých se v tuto chvíli nacházíme. To znamená, že budou nepochybně hrát roli i v roce 2017. Ať už je to uprchlická krize, doufám, že se jí budeme zabývat v trochu mírnější podobě a že naše hospodářství v roce 2016 už na evropské úrovni ehm, také ehm, zaznamená určité oživení, když, ehm, i když nepochybně nebude významné je to jeden bod, o kterém jsme právě velmi zevrubně hovořili, to znamená víceletý finanční rámec a jeho plánování, které nepochybně bude v roce 2017 hrát roli. Komise v tomto roce přednese první úvahy o revizi víceletého finančního rámce a to nepochybně ovlivní i naše politické diskuze a jeden bod, který je v této souvislosti důležitý, se týká následujících věcí. Myslím si, že můžeme konstatovat, že víceletý finanční rámec, tak jak je tuto chvíli k dispozici, tak jak ho známe, je eh, takové, eh, taková záležitost pro ideální situaci, pro pěkné počasí. To znamená, že to bylo vytvořeno pro období, kdy nebyly krize, které nyní zažíváme a nikdo s nimi nepočítal. Jsou tu tedy ty stropy ve víceletém finančním rámci, které tuto chvíli nestačí. E, my jsme je překročili z dobrých důvodů, vzhledem k té situaci, která nastala v obou letech. To znamená, že se nabízí otázka, jak to bude vypadat s těmi zvláštními nástroji, které tu máme nad e, rámec stropů e, VFR. Další věc. Nástroj EFSI, i o něm jsme tu dnes odpoledne již hovořili. Z těch 8 miliard záruk, které jsou k dispozici, jsme mobilizovali do posud 3,38 miliard, to znamená, že i nadále tu budou potřeba prostředky z evropského rozpočtu, tak abychom eh, dali dohromady celou částku záruk. Eh, to tedy také bude součástí rozpočtového postupu a kromě toho bych vám rád předložil jeden nový návrh. Myslím si, že je smysl, smysluplné, abychom eh, to propojili uh, se zprávami komise na příští kalendářní rok, který se které se budou týkat hospodářské politiky. Máme tu výhled z podzima roku 2015, který poskytuje první odhad. Kromě toho je tu roční analýza růstu na rok 2016, to je taky takový první odhad a nepochybně má smysl se tím zabývat, tak abychom tady vytvořili určitý synergický efekt mezi rozpočtem a hospodářskou politikou, tak abychom zjistili, jak můžeme všech, eh, obě ty věci navzájem propojit. Myslím si, že díky tomu tady vzniká skutečná evropská přidaná hodnota velmi velmi významná přidaná hodnota, kterou můžeme velmi dobře obhájit eh, vůči ostatním institucím. Nechci, aby to vyznělo naprosto eh, nepoliticky. Eh, jsou tu doporučení pro jednotlivé země, které tedy nechci konkrétně zmiňovat, nepřijal bych eh, ty, které, která, ta, která jsou pro eh, moji zemi, ani bych nepřijal doporučení pro jiné země. V každém případě si musíme uvědomit, že i eh, to hraje v tom rozpočtu určitou roli a o tom se tedy budeme muset bavit, když budeme hovořit o slabých místech, ale to jsou argumenty, které už jsou bez tak na stole a které tedy budeme muset zašlenit do té diskuze o budoucím rozpočtu. Očekáváme tedy od komise, že předloží svoje vlastní prognózy, pokud jde o hospodářský růst a vývoj ekonomiky, eh, že to tedy bude zohledněno při eh, koncepci a stanovování rozpočtu. To je myšlenka, o které bychom měli diskutovat, určitě se to vyplatí, ale zároveň musíme pokračovat i nadále v prosazování našich priorit. My jsme e, v tom rozpočtovém postupu na tento rok kladli velký důraz na to, aby e, byla posílena iniciativa pro zaměstnávání mladých lidí, Myslím si, že na tom bychom měli pracovat i nadále a v této souvislosti bych vás rád upozornil na jednu technickou chybu, která se objevila v těch směrnicích. Zaměstnanci eh, udělali jednu velmi sympatickou chybu a sice citují náš návrh společného prohlášení eh, rozpočtových orgánů, pokud jde o závěrečná trojstraná jednání a ne, necitují to, co se v posledku schválilo, což je sice sympatická chyba, ale pořád je to chyba, kterou musíme napravit. Eh, musíme převzít ten text, který je eh, schválen, který tedy odpovídá tomu schválenému znění. Takže v tomto ohledu vás žádám o pozor, po, porozumění. Eh, Kromě toho eh, budeme muset bojovat proti chudobě a zaměřit se na situaci dětí. Měli bychom mít na paměti i platby, situaci spjatou s platbami. Eh, další jednání o tom bude na jaře, ještě předtím, než bude předložen návrh komise. Já osobně jsem velmi zvědav a je to moje očekávání od rady. Očekávám totiž eh, od rady, že při eh, zpracovávání návrhu komise rada zohlední to, jak to vypadá s platbami, další, že zohlední další vývoj plateb. Eh, v podstatě je to tak, že ten inkoust ještě nezaschl a rada vesele zase bere do ruky červenou eh, tušku a škrtá, jako kdyby eh, ta situace s platbami, eh, která nastala, vůbec nenastala. To znamená, že toto nepochybně bude ovlivňovat další politický vývoj a musíme to mít na paměti. Je mi v podstatě jasné, že v průběhu rozpočtového roku 2017 eh, budou tedy doplaceny fondy soudržnosti, to znamená, že nutnost eh, plateb ve členských státech bude eh, stále větší a bude to trochu kontrastovat s tou situací, kterou vidíme v těch svěřeneckých fondech. Členské státy se totiž Eh, nacházejí v situaci, že velmi rychle jsou schopny se shodnout na tom, eh, kolik eh, by se tedy mělo najít v evropském rozpočtu prostředků na ty svěřenecké fondy. Už tu máme tedy fond pro Sýrii, Afriku a myslím si, že to takto v úplnosti Eh, tady nemůžeme před členskými státy říkat, především pokud jde o to, co do toho členské státy eh, vložili. Pokud jde o ten nástroj pro Turecko, tak ten eh, byl sice politicky schválen, ale ty peníze zatím ne, vyplaceny. Nepochybně je to ještě práce pro pana kolegu Fernandéše, protože Eh, na něj to tedy spadne v roce 2016. Já si nemyslím, že vyřešíme všechny problémy, které s tím souvisí, že všechny tyto problémy budou vyřešeny do, během roku 2016. Dovolte mi, abych tady učinil jednu poznámku na okraj. Eh, pokud v, eh, v novinách čtu, že už je jasné, jak vysoký bude příspěvek z evropského rozpočtu, tak eh, je to velmi troufalé, pokud eh, náš parlament ani jiné eh, rozpočtové orgány o tom ještě nehovořily. Pokud tady v novinách čtu, že už to nebude 500 milionů, ale minimálně 1 miliarda a že o tom tedy jara, na jaře bude rada diskutovat, nebo že to dokonce budou 3 miliardy a pokud to všechno je tedy zveřejňováno bez toho, aniž by další legislativní orgány měly možnost eh, se k tomu vyjádřit, tak je to možná nedostatečný respekt. V každém případě to beru na vědomí a nejsem z toho šťasten. Nepochybně se v rámci nadcházejícího rozpočtového postupu budeme muset zabývat i eh, úvahami, které přednesla paní místopředsedkyně Georgieva a sice Eh, jak to bude vypadat s tím rozpočtováním podle výsledků. Je to už tak daleko, že budeme eh, schopni do toho rozpočtu zahrnout první prvky. V této souvislosti je pro mě velmi důležitá jedna věc. 80 peněz, které mobilizuje Evropská unie, eh, jsou tedy vydávány členskými státy v rámci sdíleného řízení. To znamená, že pokud si klademe otázku, jakou, jak, jakým způsobem je vlastně prováděn evropský rozpočet a jaké jsou tu chyby, tak to do značné míry je společná zodpovědnost i členských států. A my se tedy musíme snažit o rozpočet eh, zaměřený na výsledky a musíme se postarat o to, aby, nejen o to, aby tedy ty projekty byly pokud možno bez chyb, ale aby byly také účinné, efektivní. Tolik tedy stručně k mým úvahám, které mě vedly, když jsem sepisoval tuto zprávu, když jsem tedy sepisoval ty pokyny. Děkuji svým asistentům, dalším eh, zaměstnancům naší frakce, administrátorkám výboru, eh, administrátorům a velmi se těším na naši společnou diskuzi. A nepochybně tedy eh, budu se velmi bedlivě naslouchat vašim dotazům. Merci. Já vám děkuji, pane eh, zpravodaji. vaš, za vaší vizi toho, jak by mohl být rozpočet na rok 2017. Je potřeba najít fondy pro Turecko, no také Jordánsko, Liba, Libanon. Nyní dám slovo těm z našich kolegů, kteří si přejí Eh, k tomu něco poznamenat. Pan Morešan, děkuji, pane předsedo. Já bych na úvod poděkoval eh, panu generálnímu zpravodaji za tuto zprávu, která myslím, že představuje dobrý základ pro diskuze a pro jednání, které nás čeká. Já se těším na budoucí spolupráci s panem zpravodajem, tínovými zpravodaji z dalších politických skupin a s celým výborem. V loňském roce, kdy Jose Manuel Fernández zahájil práci o rozpočtu na letošní rok, tak priority Unie byly jasné a on je také schrnul jako podnik, podnikání, e, zaměstnanost a e, zatím nedošlo ještě k zlepšení Eh, ve všech těchto faktorech na úroveň, kterou bychom považovali za uspokojivou. To znamená, že letos eh, čelíme situaci, kdy chceme znovu alokovat eh, prostředky na priority, které figurovaly v rozpočtu i v letošním roce a které zůstanou platit. A samozřejmě krom, nad to ještě k tomu máme uprchlickou krizi. Takže oživo, oživení a financování uprchlické krize. Staré výzvy a nové výzvy. Ale nemáme víc peněz, než jsme měli dřív. V tomto eh, ohledu k uprchlické krizi chci podpořit to, co řekl Jens Geier ve svém návrhu zprávy. Nevíme, jak se bude eh, krize vyvíjet v příštím roce samozřejmě. Ale samozřejmě jsme připraveni, abychom byli součástí řešení aby evropský rozpočet byl součástí řešení, eh, když budeme jedn... Eh, loni se ukázalo, že bylo možné jednat rychle, ale nebylo možné to vyřešit eh, samozřejmě všechno. Ehm, my jsme mobilizovali zdroje, tlačili jsme nástroje flexibility až na jejich limit. A já jsem jedním z těch, kteří věří, že bez podstatné nebo bez řádné revize víceletého rámce, tak vzhledem, vzhledem k tomu, že uprchlická krize rychle neskončí, tak bude rozpočet skutečně napnutý až na limit. A i další rozpočty budou úzce spjaty s diskuzí o revizi víceletého rámce. Musíme mít jasno, pokud jde o uprchlickou krizi. Jistě můžeme být součástí řešení, ale nemůžeme to všechno zvládnout sami. I členské státy eh, musí eh, dát k dispozici prostředky, ať už pro africký transplant a další, to jsou prostředky, které nestačí, musí jít za rámec politických deklarací opravdu dát k dispozici zdroje, které jsou zapotřebí a k Turecku podporuje argumenty Jense Gajera, ale já bych také navrhoval, aby náš jazyk byl přísnější k Turecku. Není přijatelné, aby eh, parlament zjistil z tiskové zprávy, že máme eh, přispět finančními zdroji z evropského rozpočtu. Takže tam myslím si, že naše formulace k radě a komisi by měly být ne, že to jenom nebylo v pořádku, trošku jsme tím rozladěni. Ne, eh, na začátku tohoto procesu musíme být velmi, velmi tvrdí. Ehm, teď ke hospodářství, konkurenceschopnosti, infrastruktuře a inovacím. To, co se financovalo v letošním roce, musí zůstat prioritou i eh, v dalším k EFSI. Půl roku po nastartování tohoto fondu jsme v situaci, kdy již můžeme eh, pozitivně hodnotit, eh, došlo k, již k mobilizaci podstatných finančních zdrojů. Ta iniciativa zaměstnanosti pro mladé v tom chceme pokračovat, vytvářet absorpční kapacitu, to byla dobrá věc, ale chceme vidět také výsledky. To znamená konkrétní počty pracovních míst, které vzniknou pro mladé lidi. A pak otázka sousedství. Toky přistěhovalců ustanou teprve, když se vyřeší situace v zemích původu, to znamená přístup ke zdravotnictví, vzdělávání, potravinám, eh, na pití, bezpečnost, zaručení bezpečnosti přímo v terénu. Více, spíš než méně zdrojů bude zapotřebí také prostřední východ, jižní sousedství, ale také východní sousedství Ukrajina, Moldavsko, eh, Gruzie, to jsou země, které mají komplexní mechanismy přibližování k Evropské unii formou asociačních dohod. I tyto země potřebují náležitou pozornost z naší strany. Děkuji, to z mé strany zatím vše. Děkuji za dobrý návrh zprávy a těším se na další eh, práci, která je před námi. Děkuji. Pan Rubik. Ja, recht herzlichen Dank. Eh. Děkuji vám. Já si myslím, že pro nás všechny je výzva, eh, jak si učinit zadost těm krizím a jejich dynamika často neumožňuje plánovat na sedm let. Tady jde o to, jaké máme možnosti eh, za daného rámce. Víme, že hlavy států a vlád eh, v tomto období škrtly rozpočet o 4% oproti předchozímu období. Eh, také snižujeme počty personálu vždy o 1%, takže v podstatě Evropa je jaksi na ústupu z politické vůle, která momentálně panuje v radě nyní zjišťujeme, že Evropa je velice spochybňována prostřednictvím finanční krize a uprchlické krize a my musíme, eh, uvaž, my musíme uvažovat v těch intencích, které máme stanoveny, jak s nimi naložit. Kolegovi Gajerovi bych chtěl říci, že pokud to o Turecko, tak pokud rada eh, schválí 3 eh, miliardy, tak si myslím, že to budou muset být čerstvé peníze, protože jaké možnosti tady vlastně budou. Já mám velkou radost, že tato otázka eh, je považována radou za vyřešenou a my se budeme moci zamýšlet nad tím, jak budeme reagovat na tyto výzvy také v Řecku. Protože eh, co máme tu kategorie plateb a závazků v jednotlivých obálkách, které jsou fixní. E, při nejmenším u závazků s tím mnoho neuděláme a u plateb se můžeme podívat na to, co je nejnaléhavější. A pokud samozřejmě členský stát, jako je Řecko nebo vláda Řecka, vědomně porušuje evropská pravidla, pak si myslím, že to musí mít také následky pro platby. Musíme se velice přesně podívat na to, kde dosáhneme nejlepšího efektu a v poslední výsledku jde o to, aby Fond pro přizpůsobení se globalizaci mohl nějak zacíleněji být nasazen v otázce uprchlíků. A poslední bod. Myslím si, že pokud členská země, jako je Belgie, činí daňová rozhodnutí, tak bychom je neměli odměňovat e, za to, že Evropská komise tuto chybu zjistí. Že za to, že, že Belgie vlastně dostane peníze za to, že kdysi v minulosti udělila jednostranné daňové zvýhodnění. Proto si myslím, že by bylo důležité e, aby tresty od Evropské komise byly patřičně vykonávány tak, aby byly viditelné v evropském rozpočtu. Protože tady se nám naskýtá možnost společně s radou u plateb v různých oblastech být flexibilní. Pokud to rada nechce, pak náš postoj musí jít směrem k čerstvým penězům. Jinak nemáme žádnou flexibilitu, žádný způsob, jak nakládat s problémy. To jsou problémy, které my všichni musíme odstranit a tímto způsobem způsobem by se to dalo optimalizovat. Děkuji. Děkuji a slovo má pan Maragal. Děkuji vám, pane předsedo. Já se domnívám, že není nutné teď zacházet do detailů té zprávy pana Gajera, protože je to zpráva velice dobrá. Pan Gajer nám tady představuje pobídky proto abychom se společně s ním zapojili do mnoha měsíců příprav e, rozpočtu na rok 2017. Myslím si, že je to dobrý dokument, který nepotřebuje mnoho pozměňovat a já ho vidím pozitivně. Myslím si, že je jasné, jak už tady zaznělo, že v tomto rozpočtu ta e, debata nebude, nebude mít Myslím, myslím si, že náš příspěvek do této debaty nebude. Jaký? Myslím si, že příprava rozpočtu v rámci eh, průběžného hodnocení víceletého finančního rámce vlastně je paralelní. To si myslím, že musíme zohlednit a využít toho. Musíme vycházet z každodenní skutečnosti a uvědomit si, že nás čeká ještě mnoho práce. Tři stručné komentáře. Pokud jde o Turecko, tak já jsem velice vděčný za tu kritiku, kterou jste vyslovil. Možná bychom měli být ještě přísnější, ještě radikálnější a neakceptovat to vyloučení parlamentu z rozhodovacího procesu. My jsme vyloučeni z rozhodování, pokud jde o Turecko, a měli bychom říci zcela jasně, že je to nepřijatelné. Za druhé je tu otázka eh, uprchlické krize. Tady je jasné, že existuje značný rozpor mezi dostupnými finančními prostředky v naší, v naší globální rezervě a tím, co se od nás očekává. Poslední zprávy z tohoto týdne, co se děje na Řecku, na ostrově Lesbos a na hranicích zemí ve východní Evropě, jasně hovoří o tom, že bychom měli jednat více, měli bychom více reagovat, činit více kroků. Nesmíme být slepí Protože to, co se tam děje, to není normální, to není každodenní eh, rutina, to je něco naprosto strašlivého. Proto my se nemůžeme chovat, jako by se nic nedělo. Není to otázka jenom eh, nasazení několika málo omezených finančních rezerv. Ne, my musíme učinit politická rozhodnutí v těchto oblastech. A potom stručně ještě jedna klasická záležitost. Budeme se dívat na druhou stranu, pokud jde o ITER, budeme se dívat e, jinam a tvářit se, že se nic neděje, nebo vyslovíme kritiku? protože tady hra ještě neskončila. Budeme muset uplatnit výkonnostní kritéria. E, komisařka Georgieva nám to radí. Nicméně pokud to uděláme, e, tak to vypadá, že prohrajeme, nebo že už jsme prohráli. Tam jsou potíže s managementem ITERu, jsou tam koncepční potíže a nám se radí, abychom to celé zrevidovali. A potom další otázka. Já nevím, zda adekvátně začlenujeme následky, tedy ty dobré následky, ty pozitivní, které z rozpočtového hlediska by měly vyplývat z pařížské konference COP21. Tady bychom měli také dělat více z rozpočtových, eh, z rozpočtových důvodů. To také eh, není každodenní provoz. To si myslím, že bychom měli také brát v úvahu v přípravě rozpočtu na 2017. Děkuji. Děkuji, pan předsedo. Maňka. Eh, Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval panu zpravodaji, protože na malé ploše schrnul ty nejdůležitější problémy, které musíme řešit. Dovolil bych si k tomu mít dvě poznámky. E, přičemž ta jedna otázka je spíše e, mířena na komisi než na pana zpravodaje. My si ještě pamatujeme, když jsme společně s Radou komisí bojovali za zaměstnanost mladých lidí a tehdy jsme požádali všechny členské státy, aby do konce roku 2016 uh, urobili, tedy udělali hodnocení. Nevím, jestli um, se to hodnocení ke komisi uh, dostal, jestli se to hodnocení tedy ke komisi dostalo nebo ne. A druhá otázka. Pan zpravodaj řekl, že je potřeba mobilizovat velký objem finančních prostředků během let 2015 a 16, tak abychom vyřešili migrační a uprchlickou krizi. Je potřeba tedy dát finanční prostředky na řešení této krizi. My jsme v našem rozpočtu vyčlenili jednu šestinu ze třech miliard, eh, které jsou určeny Turecku a víme, jaký stres radě způsobuje to, aby našla ten zbytek, to znamená 2,5 miliardy euro. To je jedna strana. Na druhé straně víme, že Evropská centrální banka tlačí každý měsíc 60 miliard eur, tedy tiskne každý měsíc 60 miliard eur, tak aby zvýšila investice a inflaci v Evropské unii. A já se ptám, jestli by tyto snahy nebylo možno eh, propojit, protože často je to tak, že ty peníze ve členských státech jdou na eh, úkor investic a Často je to tak, že někdo je ochoten vzdát se evropských prostředků, tak aby ty eh, prostředky mohly splatit. Proto se ptám, jestli bychom nemohli v tomto ohledu jednat s Evropskou centrální bankou, abychom zjistili, jestli není možné ty nejakutnější věci, které jsou velmi problematické, financovat i prostřednictvím těchto finančních prostředků. Děkuji. Merci, monsieur Omar. Děkuji. Monsieur le président. Omarži, děkuji. Dovolte mi, pane předsedo, několik postřehů. První. Rozpočtový, eh, eh rozpočtové řízení na rok 2017 je nesmírně politického charakteru, protože nyní, na začátku roku 2016, si klademe otázky vůbec o budoucnosti Evropské unie jako takové. A testujeme limity našeho rozpočtového rámce, který nám dává jen velmi málo prostředků k tomu, abychom mohli reagovat na některé naléhavé potřeby. Já chci poblahopřát panu zpravodaji za jeho práci a za to, že poukázal na tu nezbytnost reagovat na migrační krizi. Vy máte za to, že rozpočet v tom hraje zásadní roli. Ano, ano, hraje a hrál roli, ale nedostatečnou k, k tomu, abychom tuto, tento problém skutečně vyřešili. Teď, když hovoříme, jistě víte, jaká je situace v Řecku. A jak, jakou malou, eh, má, jaké malé podpory se Řecku dostává eh, v této mimořádné naléhavé situaci. Mezitím členské státy našli 3 miliardy pro Turecko. To je prostě nesoulad, nekoherence, která je těžko zdůvodnitelná. Druhá poznámka. Dochází ke spochybňování základních práv Evropské unie. A toto spochybňování těchto základních práv může být útokem na samotné jádro evropského projektu, eh, který může eh, ohrozit i Evropu jako takovou. Máme mechanismus, kterému říkáme makroekonomická kondicionalita, aby se respektovala kritéria týkající se dluhu, deficitu a strukturálního deficitu. A jistě znáte to, ten, eh, to řízení v případě excesivního def, nadměrného deficitu. Měli bychom se zamyslet, nad mechanismy sankcí, skutečných sankcí i e, vůči zemím, které nerespektují základní práva. E, a kteří tímto způsobem ohrožují a vystavují celý evropský projekt riziku stroskotání. Dále vozíme eh, o boji s nezaměstnaností a chudobou. Pokud jde o nezaměstnanost, ještě jednou připomínám, že ten velmi zajímavý program, který jsme měli, tak eh, že i v tomto případě panuje velmi značná inkoherence v prostředcích, které při, připisujeme na tyto programy. V roce 2015 například velice významná část prostředků Evropského fondu eh, pro pomoc nejchudším a eh, nejzranitelnějším nebyla uh, využita členskými státy. My jsme se mm, tu byli za to, aby tento program přežil a přitom mnoho z prostředků tohoto eh, fondu bude znovu eh, převedeno eh, zpátky a to je rovněž, řekl bych, paradox. A pak je to otázka soudržnosti. Je pravdou, že v rok 2017 bude zároveň okamžikem, kdy dorazí platby, protože jsme teď v polovině tratě a Znovu eh, se tudíž bude nastalovat tatáž otázka, kterou jsme viděli v loňském roce. Problém nezaplacených prostředků, protože zatím nebylo nalezeno žádné trvalé řešení. Takže se zdá, že zatím nemáme prostředky na plnění našich ambic. Pan Zany. Grazie Presidente, grazie al relatore che ha dato molti spunti. Děkuji, děkuji pane předsedo. A děkuji také panu zpravodaji, protože nám poskytl mnoho podnětů, které v příštích měsících nepochybně využijeme při, niž, při našich úvahách a diskuzích. Rád bych zmínil dva zásadní principiální body, o, kterém, o kterých hovořil jak pan zpravodaj, tak také kolegové přede mnou. Je to jednak migrace, otázka migrace. V tuto chvíli uplynuly dva roky od doby, kdy se touto otázkou zabýváme nebo jsme se začali zabývat a v tuto chvíli už to musíme považovat za naléhavou záležitost, která je stále dramatičtější. Eh, v minulých dnech eh, tedy eh, Eh, bylo rozhodnuto o dalším bombardování Libie a ti uprchlíci nejdou do Spojených států, ale jdou do EU. A já si myslím, že musíme přistupovat k tomuto případu skutečně tak, že se jedná o naléhavou záležitost. Jednání s radou v této věci neprobíhají optimálně to řekl i pan kolega z GUE, členské státy se velmi snadno shodnou na tom, že je potřeba dát eh, Turecku 3 miliardy euro a my se snažíme něco málo získat z evropského rozpočtu, tak abychom byli schopni ten problém řešit. Já si myslím, že se musíme principiálně zamyslet nad tím, jak je možno členské státy přesvědčit protože si musíme uvědomit, že právě z existence šengenského prostoru členské státy mnoho vytěžily. Právě kvůli šengenskému prostoru eh, nemusí členské státy hlídat svoje hranice a tím eh, jim ubyly náklady na ostrahu hranic. Já si myslím, že Evropa by měla být solidárním společenstvím, ale mám určité pochybnosti, pokud se podívám na některé členské státy. Členské státy by, se, by si měly uvědomit, že eh, musí i něčím přispět, že musí i něco eh, zaplatit. Společný prostor že, eh, tu je od roku 95 a agentura Frontex od roku 2010. To znamená, že tady bylo 15-leté vákuum. Já si myslím, že to je naléhavá záležitost, kterou musíme vyřešit a kterou musíme dostatečně zohlednit při našich rozpravách. A kromě toho ještě jedna velmi důležitá věc. Pokud jde o tu diskuzi o Turecku, tak já doufám, že Evropský parlament i náš výbor bude při těchto diskuzích hrát vel, velkou roli. Protože si myslím, že to bude skvělá příležitost pochopit, jaká zodpovědnost tady eh, na našich bedrech leží. Možná, že ty 3 miliardy euro by bylo možno použít efektivnějším způsobem, tak abychom ty problémy skutečně začali zvládat. A já všechny eh, vyzývám k tomu, aby se toho co možná nejkonstruktivněji účastnili. Kromě toho bych rád tedy eh, poukázal na to, že o tom budeme moci ještě diskutovat. Každopádně roky 2016-2017 budou pro Evropskou unii velmi obtížné a budeme se muset snažit snížit nezaměstnanost, Budeme se muset i nadále snažit najít řešení pro další problémy. Naše jednání bude muset být ještě rozhodnější. Jak už řekl jeden kolega přede mnou, není tu žádný eh, problém a žádné koncepční řešení pro případ eh, nedostatečných plateb. Já si myslím, že to tedy nesmíme ztrácet ze zřetele eh, ani tváří tvář uprchlické krizi. Takže vám přeji hodně úspěchů ve vaší práci a děkuji. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch ich möchte mich zunächst... Děkuji, pane předsedo. I já bych nejprve chtěl srdečně poděkovat kolegovi Gajerovi za tuto zprávu. A mm, plně sdílím jeho názor, že je to v podstatě urážka nás, pokud nějaká jiná instituce, v tomto případě rada, rozhodne o rozpočtových prostředcích, aniž by se nás předem zeptala. U této příležitosti bych chtěl ale také připomenout, že už nějakou dobu navrhuji, abychom zjednodušili náš rozpočtový postup. Podle mého názoru máme poměrně Eh, tady, že jsme vytvořili poměrně zamotaný gordický úzel. Eh, na jedné straně je Evropský parlament, eh, komise a rada, které zároveň rozhodují o rozpočtu a podle mého názoru bohužel v podstatě všichni Eh, moji kolegové eh, si flexibilitou představují eh, větší rozpočet. Každý by chtěl mít víc peněz a musíme se ptát, odkud se mají vzít. E, já jsem právě slyšel velice zajímavý návrh pana Maniky, že e, Evropská centrální banka má dost peněz, respektive má ve sklepě tiskárnu. Pokud bychom ale začali takto financovat svůj rozpočet, e, pak by eurokrize dopadlo špatně a i mnohé jiné by dopadlo špatně. Peníze si nemůžeme jen tak vyrábět a potom říct hurá, máme je. Proto si myslím, že bychom měli eh, někdy ještě jednou pokračovat v této diskuzi eh, ohledně víceletého finančního rámce, protože my samozřejmě z rozpočtového pohledu buď budeme každoročně bojovat o výši rozpočtu, anebo, což je taky možnost, řekneme, Dobře, členské státy, které nám eh, musí dát, dávat příspěvky do rozpočtu, jsou reprezentovány radou. Eh, rada tedy v tom případě bude rozhodovat, ale také musí zohledňovat výsledky dlouhodobého vyjednávání. Eh, my pravidelně po několika měsíčních vyjednáváních eh, eh, máme-li přijmout pozici rady, tak proč vlastně vyjednáváme? My bychom měli posílit pozici parlamentu tím, eh, že vytvoříme mnohem silnější představu o tom, jak chceme peníze vynakládat. To by dávalo větší smysl. A konečně kolego, kolega Zany, s ním můžu souhlasit v jednom bodě Schengenská smlouva má od samého zárodku určitou chybu. Zapomnělo se na ty země, které geograficky nesou největší zátěž a není tam, že by za to měli dostat nějakou finanční kompenzaci. A já si myslím, že je ukvapené požadovat od těchto zemí, aby eh, zajišťovali vnější hranice, které jsou mimochodem podstatně obtížnější na ochranu, eh, než jsou hranice jiných zemí, například Německa, pokud zároveň eh, za to ponesou náklady. Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové, pane Gajere. Nejprve bych chtěl poděkovat za tu rozsáhlou zprávu o pokynech pro rozpočet v roce 2017. Byly provedeny eh, rozsáhlé analýzy ekonomické a geopolitické situace eh, v Evropské unii a jejím okolí. A Právě tak byly předloženy některé priority pro Evropskou unii na příští léta. Jsou to samozřejmě určité rozdíly v přístupu oproti eh, dokumentu, který byl připraven v lodi pro rozpočet na letošní rok. Ale to proto, že jsme nyní v odlišné situaci. Očekáváme poměrně slabý ekonomický růst v Evropské unii který by mohl být negativně ovlivněn jednak probíhajícími problémy v rozvojovém světě a jednak geopolitickým napětím. Uprchlická krize, která nepolevuje, má také svůj negativní dopad na naše očekávání. Tady bych chtěl ještě nakousnout další téma. Mnozí z kolegů se zmínili o eh, financích v mechanismu pro spolupráci. To jsou ty 3 miliardy, ale tady si myslím, že je potřeba to objasnit. Jenom 500 milionů z těch 3 miliard jsou z rozpočtu na rok 2016 a 2017. Těch ostatních 2,5 miliardy jsou z členských států. Takže to je rozhodnutí rady. A pokud chceme tu migrační krizi zvládnout, musíme toto naplnit. Jinak nevím, jak jinak uprchlickou krizi překonat. Já pocházím z jedné ze zemí na vnějších hranici a my neustále hovoříme o šengenském prostoru, ale přestože zároveň země, které nejsou členy Schengenu, plní závazky a to naprosto patřičným způsobem. Na druhou stranu, když hovoříme o vnější hranici, hovoříme pouze o vnější šengenské hranici. Měli bychom začít hovořit o vnějších hranicích Evropské unie, ne Schengenu, protože jinak nevím, jak můžeme chránit šengenskou zónu jako celek. Potom z jiného hlediska. Příprava a implementace rozpočtu na rok 2017 se časově shoduje s revizí víceletého finančního rámce 2014 až 2020. V pokynech pro předchozí rozpočet jsme měli několik jasně definovaných priorit, které mohly eh, zavést Evropskou unii k vyšší zaměstnanosti a ekonomickému růstu. Bohužel teď situace není natolik slibná. Hovoříme o vyvážené ekonomické politice. Navzdory ale několika probíhajícím krizím a veškerému očekávanému negativnímu dopadu si myslím, že si musíme vytknout určité priority nebo spíše obnovit ty priority, které už jsme měli na letošní rok 2016. Protože si myslím, že tyto priority, které byly stanoveny v loňském roce, se nedaly eh, splnit pouze v jednom roce. To je dlouhodobější proces. Tyto priority by mohly mít pozitivní vliv nejen na občany, ale také na místní podniky a přitáhnout investory z oblastí mimo evropský kontinent. Ekonomický růst a pracovní místa e, musí být posíleny právě tak jako globální role Evropské unie. Děkuji vám. Děkuji vám. A jako poslední, pan Taran. Děkuji. Vždy e, je příjemné hovořit jako poslední, ale mm, budu stručný. Pane Gajer, děkuji vám za e, vaši zprávu. Jak pan Maragal už řekl, ten aspekt klimatických změn byl zohledněn ve vaší eh, zprávě. Je to ovšem eh, bod určitého kompromisu mezi spolu zákonodárci. Proto dovolíte-li, tak já bych to učinil trošku radikálnější, eh, tu pozici parlamentu některými podstatnými způsoby. Protože jinak vaše dobré podněty, dobré myšlenky nebudou nakonec eh, radou vyslyšeny. Za druhé, nechci se ocitnout na titulcích tureckých médiích, ale ku prchlíkům a eh, ta investovat 3,5 eh, miliard eur do jaksi turecké vlády. 3,5 miliard by bylo lépe proinvestováno v zájmu kurdské nezávislosti na území Syrie a Iráku, tak aby se tlačila Ankara k příznivějšímu a vstřícnějšímu postoji k autonomii také eh, v jiho, eh, na východě Turecka, Turecké republiky. To by podle mě přispělo více k míru na Středním východě oproti stávajícím, eh, stávajícímu úsilí si koupit turecké orgány v zájmu toho, aby byla hranice méně propustná. Děkuji. On la commission AFET. O tom budeme hovořit na výboru AFET. Bien. Dobrá. Tím se dostáváme k závěru eh, k této zprávě pana Gajera. Příprava rozpočtu 2000 17 to bude skutečně klíčová záležitost. Takže pokud jde o 3,5 miliard k eh, Turecku, pokud k tomu máte nějaké argumenty, no tak připravte si také argumenty k Libanonu a Jordánsku. To bude mít určitě dopady na rozpočet na rok 2016 a 17. Následně navzdory pokročilé hodině. Eh, jsme tu vedli tedy tyto eh, debaty k zajímavým eh, zajímavé otázce. Za komisi, pan Silvano, máte k tomu něco? Děkuji, pane předsedo. Možná bych se vyjádřil přece jenom k pár věcem jen, jen uh, uh, velmi z, rychle a stručně. Takže nejde o Turecko jako takové, jde opravdu o uprchlíky, kteří přichází převážně do Turecka. Tato pomoc, eh, v té jde o to, aby se pomohlo uprchlíkům na místě a těm eh, tě komunitám, které je hostí. To je to, je to poslání aby se zbrzdil příliv uprchlíků, kteří se pak vydávají z Turecka hranicí Unie. Je důležité rozlišovat. Není to pomoc Turecku. Je to pomoc uprchlíkům, kteří v Turecku uh, přebývají. A jinak, pokud jde o to rozdělení z 500 milionů a 2,5 miliardy z rozpočtu a 2,5 miliardu z členských států. To by mohlo být to rozdělení. Eh, hovoří se o tom v radě. Tento poměr, toto rozdělení se pak změnilo na třetinu z rozpočtu Evropské unie a dvě třetiny z příspěvků členských států. Ještě to není dotažená dohoda, A jistě, že to by pomohlo ehm, dát k dispozici další dvě miliardy, jimiž bychom čelili migračním, eh, migračnímu toku, v nichž eh, je tady Turecko pro Evropskou unii eh, významným partnerem. A jinak některá prohlášení, která tu zazněla, myslím, že pan Berže říkal o zvyšování eh, těch počtu toho, toho backloadu, těch ne, neproplacených prostředků. Tak výsledek za rok 2015 je takový, že tato suma je mnohem menší, než se očekávalo, pokud jde o kruh 1b, tak tam jsme si dovolili udělat takovou drobnou analýzu, pokud jde o re- realizaci rozpočtu za rok 2015. Situace se zlepšuje. V roce 2016 už nebudou takové problematické e, objemy ne- nezaplacených prostředků a e, v roce 2017 také ne. Takže to, co jsme si prožili v předchozích letech, to je něco, co zdá se už bylo překonáno také díky tlaku parlamentu, který umožnil přesvědčit radu k tomu, aby dala k dispozici potřebné prostředky na platby. Kotá se pana Maňky. Vyhodn- kdy bude k dispozici vyhodnocení té iniciativy pro zaměstnání mladých? v průběhu jara. By měly být výsledky, snažíme se, aby byly co nejdřív, tak aby se mohly stát eh, pak součástí eh, dalšího vyhodnocení a celkového vyhodnocení finančního rámce a také při, pro přípravu návrhu rozpočtu na 2017. omlouvám se, že jsem zapomněl se vyjádřit ještě k nějaké další otázce. Děkuji. Pane Fernández, stručně, prosím, jenom dotaz. Myslím, že ty 3 miliardy pro Turecko mají eh, dopady na rok 2017. A já jsem slyšel, že ta dohoda, kterou neznám tedy eh, rady, že to je miliarda v roce 2016 z rozpočtu parlamentu. Tak kde chce, kde chce komise najít tuhle miliardu? Chcete odpovědět? Kde se vezme miliarda? Možná je to 500 milionů. Ano, 500 milionů. Um, z toho 150 v roce 2016. rada tlačila na to, aby to bylo jiné původně, to rozdělení. Zatím ale nemůžeme eh, konstatovat, jak to přesně bude. Pro 2016 ničím nepočítá ještě. Uvidíme nejpozději v okamžiku prezentace návrhu rozpočtu na rok 2017, co by mohlo být pak eh, financováno těchto prostředků, včetně možnosti využití prostředků flexibility víceletého finančního rámce. Je tu snaha tyto prostředky najít, ale komise musí přeskoumat všechny možnosti. A pak při předložení návrhu na 2017 se budeme moci zabývat přesnými podrobnostmi. Pane Deprest, velmi, velmi stručně. Ano. Takže pan Timmermans oznámil, že kolegium komisařů se bavilo o implementaci podobné struktuře Junckerovu plánu ve prospěch Středního východu. Podobné struktury. Může nám komise k tomu něco říct? A kde vezmeme ty prostředky? Aby se zajistila záruka tohoto nového Junckerova plánu. To by pan Gajer chtěl určitě slyšet. Je to jakási konstelace finančních nástrojů, je to opravdu balkanizace eh, evropského rozpočtu. A kde vezmete prostředky na Jordánsko a na Libanon? Já nejsem schopen vám nic říci, žádný komentář k tomuto tvrzení pana místopředsedy komise. Pokud jde eh, o Sýrii, budeme mít konferenci zvaná Pledging Conference, čili konference, na které se eh, dávají závazky pomoci a myšlenkou této konference je eh, získat co největší přísliby pomoci pro Syrii a sousední země, jako je Libanon a Jordánsko, aby se zdvojnásobilo to, co bylo eh, přislíbeno na předchozí konferenci, takzvané kuvajtské konferenci, kdy Evropská unie dala, přislíbila 500 milionů takže to by byla miliarda, kdyby se to z nás dvojnásobilo v průběhu dvou let. To komise se tímto zabývá tou možností tohle udělat prostřednictvím nástrojů, které jsou k dispozici pro ten region, další nástroje, které mohou být využity. A pro 2017 opět tedy jaká bude dostupnost, je tam rezerva v rámci stávajícího finančního programu, ale není vyloučeno, že budou potřeba i další zdroje za účelem humanitární eh, eh, pomoci. To je zatím vše, co k tomu můžu říct. Dobře, tak tím uzavřeme naši dnešní rozpravu na toto téma, pane Gajer. Ehm, vám přejeme a přejeme hodně zdaru ve vašem úsilí. Budeme mít mnoho eh, příležitostí k tomu k tomuto eh, a tlumočníci akceptovali prodloužení o 15 eh, minut. Já se tu teď chci vyjádřit jako zpravodaj k evropskému semestru. Chci vám předložit velmi stručný text eh, obsahující několik doporučení. Jednak, že se eh, parlament eh, tedy nemůže vyjadřovat více k problematice semestru. Je potřeba zahájit parlamentu politickou debatu o evropském semestru se zdá, že spíš začíná být politika jakousi sumou národních politik, spíš než evropskou eh, politikou, která by byla schopná reagovat na situaci. Evropský rozpočet eh, přispívá přímě, přímo k eh, realizaci těch cílů růstu a oživení investic. Strukturální fondy jsou rovněž předmětem reformy nařízení Mám za to, že evropský rozpočet může ulevit národním rozpočtům, když jsou někde nějaká excesivní zadlužení, protože jinak eh, ty příslušné státy pak odsuzujeme to, k tomu, že zůstávají v extrémně svízelných podmínkách, či otázka Řecka. Ale pak měl by eh, samozřejmě existovat eh, rozpočet eurozóny na boji s asymetrickými šoky v evropském mechanismu stability vidím určitý eh, proskrok eh, k tomuto eh, rozpočtovému nástroji. A zároveň by měla existovat synergie mezi rozpočtovou a měnovou politikou, tak aby v Evropě a v eurozóně existoval politický mix, jako je ve Spojených státech. To by pak stimulovalo růst a tvorbu pracovních míst. A chce se vyjádřit pan Maňka. Děkuji za predsed, pan předseda. Za... Děkuji za slovo, pane předsedo. Vaše návrhy samozřejmě z velké většiny podporuji. Měl bych k tomu možná jen pár poznámek. Osobně podporuji to, aby se eurozóna dále integrovala s důrazem na to, aby se dobudovala fiskální unie. Jak toho dosáhnout? Když hovoříme o samostatném rozpočtu eurozóny, tak já osobně s tím nemám problém, ale v rámci Rady ECOFIN je to pravděpodobně těžko prosaditelná otázka. ECOFIN spíš upřednostní diskuzi o potřebě toho, aby tu vznikly makroekonomické stabilizační nástroje, které by bojovaly proti asymetrickým šokům. Proti asymetrickým šokům se dá bojovat například proti Evrop- eh, prostřednictvím Evropského pojištění zaměstnanosti. Proti symetrickým šokům se dá bojovat e, cyklickým investičním nástrojem. Otázka zní, zda ten mechanismus je dobrý počátek. Jestli dovolíte, vzhledem k pokročilé době, takže někteří kolegové by chtěli hlasovat, že máme spoždění, máme tu ještě návrh společného výboru s Ekonem, kde přesně se bude hovořit o to, této záležitosti po té rozpočtu eurozóny a co by mohl být, já se omlouvám. Ale kdybyste mohl uzavřít váš příspěvek. Madame... Eh, Dobře. Paní Vana? Děkuji, pane předsedo, budu velmi stručná, protože čas pokročil. Děkuji vám za váš návrh. Z hlediska zelených jste zmínil něk- některé velmi důležité body, nedostatečné spolurozhodování parlamentu, makroekonomické stabilizátory, synergické efekty, eh, monetární politika, které, kterou by bylo možno rozšířit Určitě vás nepřekvapí, když řeknu, že zelení vůči eh, fiskálnímu paktu, eh, vůči paktu růstu a stability se staví velmi kriticky a tomto smyslu také k roční analýze růstu. Proto tedy předložíme některé pozměňovací návrhy, které ale poukáží konstruktivně na význam strukturálních fondů a budeme se snažit do toho vnést více sociální dimenzi. Děkuji a slovo dostává kolega Zdechovský eh, k fondu přizpůsobení se globalizaci situace na Murglas. Děkuji, pane předsedo, já budu velice stručný, zkrátil jsem svůj projev z půl hodiny na jednu minutu, takže se budu snažit to, co nejrychleji vám říci, to nejnutnější. Uh, toto je první zpráva k uvolnění prostředků z evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci kterou se tento rok zabýváme. jsem velice rád že jsem se stal jejím zpravodajem protože se jedná o jeden z typických příkladů dopadů globalizace na evropský trh práce. je to sklářský průmysl který je jedním z odvětví které již v minulosti trpělo snížením výroby a není tomu jinak ani v současné době. teď pár čísel. v této zprávě se jedná o dva regiony v belgii ano a namur. Eh, žádost byla podána eh, evropské komisi již v srpnu minulého roku a v říjnu doplněna dalšími informacemi evropská komise shledala žádost splňující podmínky a z rozpočtu two thousand and sixteen navrhla celkovou částku na pomoc one ninety five five hundred and forty four eur. tato podpora se týká four hundred and twelve pracovníků a one hundred mladých nezaměstnaných lidí já si myslím že to důležité jsem vám řekl samozřejmě se to týká vzdělávání a dalších projektů které jsou s tím spojeny pokud byste měli dotazy řekli bychom to individuálně. Ano, děkuji, eh, příznivé stanovisko, nevidím žádosti o slovo. A pak ještě otázky rybolovných dohod mezi Dánskem a e, eh, Gronskem se stejnou stručností. Vás velice respektuju, tak budu ještě rychlejší. Vzhledem k tomu, že dosavadní protokol, který se, kterým se stanovuje rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi Evropským společenstvím na straně jedné a vládou Dánska s místní vládou Gronska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu, vypršel 30 one prosince minulého roku je nutné abychom tuto dohodu s dánskem a grónskem znovu obnovili cílem této dohody je posílit spolupráci za těch seventeen milionů eur na pět let které dáme do projektu půjde thirteen milionů na zmíněný přístup do grónských rybolovných vod a to si myslím že je velice důležité proto nemám žádný problém s tím tuto zprávu doporučit výboru pech. děkuji. Merci, c'était très convaincant. Děkuji, bylo to velmi přesvědčivé. Velmi přesvědčivé. A teď e, přecházíme k hlasování. Takže rozpočet 2015, e, ehm, eh, okruh 3, Gabriel Kabel. Das müssen wir jetzt auch sehr schnell machen. I to bude velmi rychle. Nejprve tedy musím najít svoje poznámky. Jde o tedy rozpočet roku 2015. Ten návrh se týká mm, použití nevyužitých prostředků. Celkem jde o 415,9 milionů euro. Jsou to peníze, které eh, byly, tedy jednak nebyly využity u toho Evropského fondu pro nejchudší osoby a kromě toho eh, to souvisí s tím, o čem hovořil pan kolega Omadži, to znamená, že eh, správní orgány eh, ve členských státech nebyly schopny tedy jmenovat příslušné orgány ve eh, členských státech. 130 milionů, ta menší část, to jsou nevyužité prostředky z několika eh, rozpočtových linek, Horizon 2020, předstupní fond a pilotní projekty a přípravné akce. Spravodajka navrhuje, aby více než 200 milionů tedy šlo do programů na rozvoj venkova a 127,4 milionů do Evropského eh, fondu pro regionální rozvoj. A tím pádem by se tedy vykompenzovaly ty ztráty, které vznikly v důsledku škrtů v rozpočtu. Děkuji. Také děkuji. Takže to předložíme k hlasování. Tyto, tyto přesun, který je způsobem, jak řešit otázku pladeb a několik neproplacených faktur. Eh, vaše elektronické karty jste doufám již zasunuli do zařízení. Uděláme testové hlasování, zahajuji hlasování.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 Takže, ke zprávě pana Gera. Zahajuji hlasování k rozhodnutí 46 2015. Zahajuji hlasování. Někdo ještě nehlasoval. Konec hlasování. pozitivní eh, o 23 hlasů, Jsem se zdrželo. Pane Fernandeš, vy nemáte žádné změny, pan Depre. plus Máme jeden hlas navíc? Non, ça fait 24 takže 24. Pane Depre, máte slovo. Bez mikrofonu. Takže je to eh, ten přesun. Eh, dvůr říkal, že má se 179 eh, přesunout za účelem financování důchodu tedy jednoho úředníka v zájmu služby já myslím, že proti tomu se nemůžeme postavit, ale je to samozřejmě drahé. Pokud nejsou žádné námitky, tak eh, je to v pořádku. Paní Olmajer k, k tomu um, ne, es ist schön, wenn budovám. Je pěkné, když se člověk dostane na, na řadu 10 minut po konce jednání. Byť na ty budovy vždycky vynakládáme velké částky. Musím to takto otevřeně říci. Nicméně dneska je ta složka poměrně eh, jednoduchá. Square Demus, my už jsme ten návrh v podstatě probrali, protože se to opírá o výběrové řízení z roku 2010. My jsme to odsouhlasili, víme, že tady nastane, věděli jsme, že tady nastane určitá fáze. Původně se tedy plánovalo, že to nebude více než rok, kdy dojde k přestavbě a během tohoto období by se ten ta budova měla dostat do stavu, který tady odpovídá moderní administrativní budově, bude odpovídat moderním ekologickým standardům, bude to dobře vybaveno, nicméně problém je v tom, že se to neustále prodlužovalo. Z jednoho roku byly skoro dva roky, 20 měsíců a e, ten Eh, ta doba, která není pokryta původní smlouvou, musí být nějak jinak pokryta. Tolik tedy pro vaše připomenutí. Eh, my tedy podepíšeme ty prostředky, je to 9,1 milionů, nicméně tehdy eh, jsme to takto tady vyjednali, dneska už by se to nepodařilo, vyjednali jsme to, že dva roky tady budou zdarma, to znamená, že eh, cena za metr čtvereční je mnohem nižší než eh, ta tržní cena. Eh, tehdy, to bylo, tehdy ta situace byla horší, pronajímatelé hledali solidní nájemce a proto se nám tady podařilo vyjednat takovéto podmínky. Eh, dneska tedy eh, musíme řešit těch 20 měsíců. My jsme s pronajímateli vyjednali to, že eh, se tedy z toho nájmu vypočítá o 20 méně. K tomu připadá ještě pojištění a údržba. To je 580 tisíc za celou tu fázi. Nicméně se nám podařilo dosáhnout ještě určitých srážek. To se týkalo čištění fasád a Eh, toho, že tedy podle eh, těch nejnovějších výměr máme o něco eh, méně čtverečných metrů. E, to znamená, že ta celková částka se snížila a Evropský parlament proto potřebuje náš souhlas. Všechno tedy proběhlo naprosto řádně. Smlouva odpovídá tomu, co jsme tehdy podepsali, na čem jsme se tehdy domluvili. To znamená, že nedošlo k žádným změnám, pouze musíme e, nějak zohlednit těch 20 měsíců. Musíme tedy e, zaplatit nižší nájem v důsledku toho, že se ty stavební práce protáhly zprávy. Děkuji. Pane Depré, pane předsedo, mám tady čtyři stránky otázek, takže je nepoložím. Protože každý náš to bude stát 27 eh, tisíc eur ročně, pokud to včas neschválíme. Vy skutečně vynakládáte tlak na výbor. Nejen vysvětluji bez mikrofonu. Mám čtyři stránky. Otázka, protože je to bizarní záležitost. Très eh bien, on peut être bizarre sans être véreux, oui. Il est bizarre, mais pas véreux. Merci, madame Almeyer, pour cette euh, présentation. Děkuji vám, paní Holmajer, za tuto velmi jasnou prezentaci. Monsieur Geyer. Pan Geyer. An, an, an, an dich, Monika. Äh, ich, wir haben doch die Verzögerung beim Bau nicht zu verantworten, sondern äh, die Baufirma. Ist das nicht möglich, die regresspflichtig zu machen?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 Ano, půjde o okamžik, kdy se skutečně nastěhujeme do té budovy. My tady máme 5 milionů jako záruku, pokud ta budova eh, bude v pořádku, protože v určitých oblastech tedy eh, jsou stále problémy eh, a mohli bychom tedy z toho 5 až 5 milionů zase získat. To je tedy záruka pro nás, tak aby se dokončily i ty poslední stavební práce. To je tedy taková záruka Eh, mluvila jsem o tom snížení o 20%, ale musíme si uvědomit, že eh, naši lidé tam 20 měsíců mohli být, mohli tam pracovat, pouze ty podmínky nebyly stoprocentní, protože tam zkrátka probíhaly stavební práce, to znamená, že eh, se ten nájem snížil o 20%. Smlouva je zkrátka smlouva, jinak to není. Ano, takže to je proces, který je víceméně již nezvratný. A teď to předložíme k hlasování, jmenovitým hlasováním, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Takže schváleno 18 hlasy proti jednomu, pět se zdrželo. Tím jsme dotáhli kolegové konečně a omlouvám se za eh, to, že možná předsednictví postrádalo autoritu, ale každopádně to bylo velice zajímavé, nemohli jsme to zkrátit. Takže příští zasedání se bude konat 15. února v Bruselu. Pas de demande de parole, la séance est levée.